So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start our... Takže dámy a pánové, pojďme zahájit dnešní den pro obchodní politiku. V podstatě je to půl dne, nicméně velice intenzivní půl dne týkající se budoucí obchodní politiky. Máme novou komisi, máme poměrně nového generálního ředitele DG Trade, a máme také nový parlament a teď poprvé je na čase, abychom uvažovali o prioritách pro příštích pět let. A proto je aktuální vést tomuto tématu diskusy dnes. Doufám, že budeme mít opravdu živou diskusi, a že se podíváme na stránku obchodní politiky z nejrůznějších aspektů a já se budu snažit to řídit velice efektivně, abyste se nenudili, kdybych příliš mluvil, co by předsedal, abychom měli živou diskusi. Ale na zahájení samozřejmě pozveme Sabine Vajent, generální ředitelku GD Trade, aby nám řekla, jaké jsou priority komise pro příští roky, ale jsem si jist, že tento přehled se bude velice lišit od projevu pana Trumpa, který jsem slyšel včera. Celý svět diskutuje o udržitelnosti, o mm, výzvách a v Davosu byli nejediný proti. A nejsem si jist, jak by se mělo podařit přesvědčit jeho, jeho administrativu, ale vidíme, co nám řekne Sabine. Takže udržitelnost, otázka eh, prosazování a implementování obchodní politiky může být také významným prvkem eh, používání výhod a jasný odkaz na dodržování obchodních dohod v praxi a také prosazování podmínek v nich stanovených. Samozřejmě musíme mít koherentní politiku. Otázka ehm, minulého postupu je prostě minulostí a teď dám slovo bezpodmínečně slovo Sabině na úvod, prosím, pěkně. Děkuji. A děkuji za uspořádání tohoto dne pro obchodní politiku. Já vás nebudu uh, uh, kritizovat. Uh, za to, že jste to zmáčkli do eh, eh, v poloviny dne, protože první polovinu dne jste využili eh, velice dobře tím, že jste přesvědčivou většinou schválili dohodu o ochraně investic a o volném obchodu s Větnamem a to určitě je oslavou práce vás a vašeho výboru pokud jde o zaangažování Větnamu v řadě věcí, kde jsme se chtěli ujistili o jejich tedy angažma. A, a, takže teď už ještě nejsme a máme velmi dobrý e, začátek. Když se díváme e, vpřed, tak eh, ten e, rok před námi bude poměrně obtížný pro obchodní politiku. Minulý e, rok byl e, obtížný a ten rok 2020 bude stejně. E, Eh, je jasné, eh, že tady máme spoustu eh, nových výzeb, název, tedy nástup nové komise do funkce, no, nového parlamentu a je to tedy možnost upravit kurz a, a mm, obměnit priority. A dnešek je možná dobrý začátek. Máme před sebou tedy velký rok, který určitě bude dominován tím, co eh, bych nazvala bitva mezi USA a Čínou o technologickou, ekonomickou a nakonec možná i politickou eh, nadvládu. Bude to také rok, kdy eh, Británie opustí Evropskou unii a budeme muset položit základy pro budoucí vztah. Je to také volební rok ve Spojených státech a je to také rok, kdy návrhy na zelený, zelenou dohodu a digitální strategii i, um, budou naplněny návrhy komise a těch, na ty transformační změny uh, ve způsobu, jakým žijeme a pracujeme a také obchodujeme. A to bychom neměli uh, podceňovat ten dopad těchto politických iniciativ na nás, na všechny. Čili eh, rok 2020 eh, bude v tomto směru eh, mimořádný. Máme tady také ekologické záležitosti, máme tady zátěž na, mezi, na, na národní potraterální systém obchodní, máme nefunkční systém řešení sporů, protekcionismus stále roste už od finanční krize a zabýval jsem se naší, nebo podíval jsem se do naší databázy, do naší databáze o přístupu na trh a většina záznamů je tam od roku 2015 a nehovořím, když samozřejmě všichni se díváme na USA a Čínu, tak jsou jiné země, které se stále více uchylují k protekcionismu. Může, a, a, sch, cit, můžu citovat klasiku z 50. let, připněte si pásy a, a bude to a, nazitivní. Bude to eh, eh, velmi eh, turbulentní jízda. Začnu ale pozitivně. Máme rekordní počet uzavřených dohod. Podepsali jsme jich 15, jich máme přes 40 s více než 70 zeměmi. Pořád je to mm, hodně včasné úřady těchto dohod, ale jsou tady dobré známky. Podívejte se na Kanadu. Tam eh, naše vývozy v roce 2018 byly 41 miliard, eh, to je o 15% navíc oproti průměru za předchozí tři roky. Je to skutečný dopad, eh, když si uvědomíte, že vývozy do jiných destinací narostly jenom 8%. Zemědělství samo o sobě narostlo 8%, to stojí za zmínku, protože normálně Eh, tam máme jenom defenzivní zájmy. Je to důležité, a chráníme to v našem, naší dohodě, ale často ztrácíme ze zřetele eh, naše eh, ofenzivní zájmy. A v neposlední řadě výměna služeb také vzrostla o 11 Potom Japonsko, tam je ještě pořád brzy na vyhodnocování implementace, ale každopádně jsme snížili bariéru a Mělo by to přidat miliardy eur k evropskému HDP do roku 2035. Eh, zatím eh, vším se skrývá skutečný růst a nárůst počtu pracovních míst. Dnešní export eh, na exportu je závislých 36 milionů pracovních míst a jsme také propojeni s globálním růstem v dobách, kdy ho potřebujeme. Protože v nadcházejících letech 42% růstu bude mm, mimo Evropu, eh, takže eh, růst přináší eh, předvídatelnost a stabilitu všem hospodářským subjektům v EU, otevírá prostory pro to, aby podniky se mohlo dál dařit a také předestírá zářené perspektivy pro spotřebitele. Zejména menší podniky eh, závisejí na velkých příležitostech. Velké podniky často nejistotou eh, projdou snáze, ale pro malé podniky to může být velký problém a eh, při bojem s mezinárodním protekcionismem mohou být rozrceny. Jenom závěrem se zmíním ještě o Větnamu. To je velice dobrá dohoda, dává nám určitou základnu v ASEANu, posiluje naši přítomnost v Ázii a dává nám možnost podpořit udržitelný rozvoj v této oblasti. To je tedy velice důležité a proto rada vidím také e, na veřejnosti, že pokud jde o pokrok tedy v oblasti e, politiky, tak e, transparentnost to uznávají je uznávají eh, prostřednictvím větší veřejné podpory pro obchodní politiku a na to je třeba v nacházejících letech navazovat. Ale podívejme se na to, co je třeba udělat. Když hovoříme dnes o obchodě, tak často nehovoříme o obchodní politice. Obchodní politika se stala eh, za konkurenčního jiného. Je to taková bitva o technologickou nadřazenost. Až stane eh, se z něj Eh, stala se z něj zbraň. Jedná se o, o širší geopolitický přístup, který eh, splňuje bez, který eh, spojuje bezpečnost, politiku, obchod a distribuce kompetencí mezi členskými státy EU. Přizpůsobení se takovémuto světu neusnadňuje, ale musíme se tomu nějak postavit. Jak USA, tak Čína mají geoekonomický přístup používají eh, ekonomické nástroje k dosažení geopolitických cílů, ale řekněme si to jasně, spousta těch výzev, eh, kterým eh, čelíme v vícestranném obchodním systému, je dána nedostatečnou integrací Číny v globálním řádu. Čína slibuje pořád reformy, ale zatím je nesnáplňuje. Podívejme se, kdy jsme, co jsme očekávali od nástupu Číny do VTO v roce 2001 tehdejší eh, naděje se opravdu nenaplnily a USA reagovaly na tyto výzvy, na eh, to, jak státní kapitalistický systém eh, v Číně, jaké přináší výzvy, tím, že se pokouší vystoupit z multilaterálního systému. Hlavní poškozeným tohoto je VTO, což je systém, který byl základem našeho globálního růstu a prosperity už desetiletí musíme aktualizovat pravidla VTO, aby počítala se výzvy 21. století a aby eh, byla schopná eh, řešit eh, i takovou tak velkou zemi s takovým systémem, jako je Čína. A to znamená, že budeme muset ten systém upravit a je to priorita číslo jedna pro tuto komisi, a obchod samozřejmě neexistuje ve váku. Pan Lange už o tom hovořil, musí přispívat také k dalším politickým oblastem. A hlavní věc, na kterou se chci eh, zaměřit, protože tady nebudu eh, na panel o udržitelném eh, obchodě a rozvoji, ale přesto o tom chci hovořit, je, že se musíme podívat na to, jak může EU přispět k zelenému, k zelené dohodě. Musíme se postarat o to, aby eh, obchodní politika nedělala žádné škody, to znamená neškodit. A to znamená, že potřebujeme také eh, niancovanější pozici, než jenom abychom říkali, že víc obchodu znamená více dopravy a potom více eh, emisí a proto je obchod špatný pro životní prostředí. To je příliš simplistické. Potřebujeme řádně posoudit dopady našich obchodních dohod a toku na životní prostředí a na klima je eh, lepší eh, pro eh, klima. Samozřejmě koupit jahody z Maroka, než je pěstovat v skleníku v severní Evropě. Transport v drůbeže od někud z druhé strany světa, to je třeba také pečlivě posuzovat, jestli to dává smysl. Ale samozřejmě tady naše ambice nekončí. Musíme se zamýšlet nad eh, tím, jak obchod může pozitivně přispět k řešení klimatických změn, tím, že budeme podporovat inovace, tím, že budeme invest- eh, podporovat investice do nízkouhlíkové výroby. To na takovéhle standardy, na ekologické standardy se musíme zaměřovat eh, multilaterálně i v svých bilaterálních vztazích. Za třetí, jsou oblasti, ve kterých možná budou třeba obchodní opatření, abychom se postarali o efektivitu naší klimatické politiky. A sem přichází eh, v mechanismus toho uhlíkového přizpůsobení na hranicích. Protože můžeme eh, evropské firmy žádat, aby navýšily své ambice o redukci emisí, jenom když eh, Ehm, nebudou mít eh, žádné pokušení eh, eh, stěhovat výrobu do zahraničí. Kdyby se nám, odkud by se nám zase vrátili ještě více znečišťující produkty na evropský trh. Takže hm, samozřejmě máme tady ten, ty, to, to vystěhovávání uhlíku, carbon leakage jako skutečné riziko a musíme posuzovat dopady a doufáme, že parlament se tím bude zamývat. Eh, obchod ale také musí sehrávat eh, úlohu v jiných oblastech. Už jsem eh, hovořila o obchodní bezpečnosti a technologii. To souvisí s naší celou politikou strategie. Technologická strachovanost je velice důležitá. Musíme se bavit o těch oblastech, kde si nemůžeme dovolit být závislí na výrobě mimo Evropy jaké technologie musíme mít uvnitř EU. Potřebujeme mít bezpečné dodavatelské řetězce, ochranu duševního vlastnictví a, a pořád zůstat věrní hodnotám z um, vodné hospodářské soutěže a volného trhu. Děláme investiční screening a také revidujeme e, to nařízení o zboží dvojího použití Nicméně obchod také eh, přispěl k udržitelným cílům a jsem ráda, že o tom budete mít zvláštní panel. Potom lidská práva, eh, pracovně právní standardy, ekologické a, a mm, mm, eh, lidskoprávní standardy jsme také zahrnuli do svého vyjednávání. Je důležité, aby byly součástí nějaké komplexní politiky, ale chci také varovat proti přílišným očekáváním od obchodní politiky Můžeme přispět, ale nemůže eh, vyřešit eh, všechny problémy světa. Není to zahraniční politika, ani bezpečnostní politika, ani eh, rozvojová nebo klimatická politika. Obchod by se měl zaměřit na to, co může přinést. To znamená prosperitu, posílit ekonomiku mm, a přinášet růst a pracovní místa a mm, v rámci tohoto, na čem budeme tedy pracovat v roce 2020? Prioritou číslo jedna je opravit VTO tím, eh, že eh, obnovíme její vyjednávací funkci a budeme se snažit obnovit ten mechanismus řešení sporu. Eh, za druhé, řešíme naše vztahy s USA a Čínou, jak jsem říkala, Eh, nebo jak tady hovořím, tak eh, předsedkyně von der Leyen eh, se setkává v Davosu s prezidentem Trumpem. Zabývá se tím, jak obnovit náš transatlantický vztah. Máme také vyjednávání s Čínou o investiční dohodě, kde hovoříme o státních podnicích a dalších věcech. A potom také vítám ten pokrok k Větnamu tady Potom budeme muset eh, nalézt nový vztah s Británií, budeme muset pracovat i na na Švýcarsku. Pracujeme na nové strategii s Afrikou v tomto roce, ale také, eh, také nás čeká summit. Není to obchodní politika a obchodní dohody, ale jsou to základní stavební kameny eh, světa postaveného na vidlech v době, kdy je multilaterální systém ohrožený. A samozřejmě také budeme sledovat, abychom Eh, tedy naplnění všech těch cílů, aby to nezůstalo všechno jenom ehm, napsané na papíře. Musíme integrovat ehm, toto do eh, našich snah a proto tady máme toho nového, nového pověřence pro eh, vymáhání pravidel. Ehm, a samozřejmě nemůžeme být naivní, musíme prosazovat eh, volný obchod a i když vždycky jsme proti, eh, tedy pro plurilaterální, multilaterální nebo bilaterální řešení, musíme být také schopni se eh, bránit tam, kde ostatní sami nechtějí vyjednávat. Takže musíme se chránit proti nefér praktikám. A z tohoto důvodu budeme používat ty ochranné instrumenty, tak jak je to nezbytné a právě jsme předložili návrh na posílení eh, toho nařízení o vymáhání, které řeší situaci, kdy eh, a ostatní partneři eh, nebudou podléhat systému VTO nebo přestanou. Také pracujeme na, v komisi na řešení zkreslení na vnitřním trhu daným externími dotacemi ze třetích zemí. Takže potřebujeme eh, silnou spolupráci mezi komisí, Evropským parlamentem a občanskou společností ve všech podobách. To je určitě nezbytné pro efektivitu i pro legitimitu eh, obchodní politiky. Obchod, občané mají legitim, spoustu legitimních otázek o obchodní politice a, a ty my sami nevyřešíme v komisi. Musíme eh, na to vést informovanou debatu a Evropský parlament je opravdu výsadní místo, kde ji vést. Ovšem musíme ji také provést do, pronést do členských států eh, na místní úroveň. A tady uh, už bych ukončila uh, svůj příspěvek a čím se na debatu. Thanks a lot. Mnohokrát, Sabino, děkuji za to, že jste tady načetla obrázek obchodní perspektivy Evrop- eh, komise, Evropské komise. A teď bych eh, chtěl předat eh, předsednictví slovo paní, která je z Bodlexu. Myslím, že všichni velice dobře znáte. Děkuji, eh, pane předsedo, je mi velkou ctí, že jsem dnes zde a mnohokrát vám děkuji za tuto příležitost, abychom hovořili o to, co nás čeká v obchodní politice v roce 2020. Já jsem napsala článek na začátku ledna. Tak eh, nejprve na prvním panelu se zaměříme na obchodní politiku v bouřlivých časech. Máme tady vynikající řečníky, kteří ehm, jsou odborníky v oblasti ekonomiky, práva a biznesu. Paní Sabina souhlasila, že tady zůstane, aby mohla posléze reagovat a ehm, budeme eh, hovořit zhruba hodinu a čtvrt anebo půl na toto téma, pak přejdeme k další části. Teď bych chtěla Eh, předat slovo jednotlivým řečníkům. Nejprve to bude Julian Newton, která tedy je eh, Julia Nielsen na zástupkyně ředitele, eh, ředitelství pro obchod a zemědělství OECD. Eh, pak budeme mít Pita Eckhouta, který je profesor evropského práva a je děkanem na Londýnské fakultě na University College London. Pak bude Anna Stellinger, zástupkyně všeob generálního ředitele Konfederaci švédských podniků. A myslím si tedy, že eh, toto téma je teď ve velice kvalifikovaných rukou a slovo máte vy, Julia. Prosím vás, abyste nás eh, obecně představil, eh, seznámila se směrováním obchodní politiky. Děkuji mnohokrát za to, že mám možnost tady být a nabídnout několik našich představ. A mohu pouze souhlasit s tím, co právě tady řekla Sabina, jak nám popsala ten obrázek těžkých časů. Je to opravdu taková tvrdá jízda dneska a nejistota je, co se bude dále dít, to je ta potíž a to už nevíme. A tato nejistota má velký dopad na investice a tahne dolů globální růst. Hovoříme tedy o výzvách globální spolupráce, mezinárodní ekonomické spolupráce. Já jsem ještě zapomněla vás upozornit, jestli byste laskavě mohla hovořit trošku jasně, zřetelněji a pomaleji, protože máme tady tlumočníky a máme vlastně více času, než kolik původně bylo přiděleno. Já se velice omlouvám, že jsem mluvila tak rychle. Takže zamýšlíme se nad výzvami, nad problémy e, e, e, ekonomické mezinárodní spolupráce, globální spolupráce a opravdu musíme si uvědomit takhle, ale jaká je alternativa. A to je tedy taková nejistota, která, jak už jsem zdůraznila, je zvláště škodlivá pro malé podniky a jaký to má také negativní dopad na globální růst. Takže potřebujeme opravdu mezinárodní hospodářskou spolupráci a globální pravidla. Za druhé, eh, největší, nej, některé z těch největších problémů, s nimi se potýká obchodní systém, vyžadují globální řešení založené na předpisích. Takže první otázka je digitalizace a digitální obchod, což dnes vlastně je podstatou toho, jak a s čím obchodujeme. Máme globální internet, ale ten vlastně naráží na národní předpisy. Zejména se jedná o e, přeshraniční datové toky a to je těžké. Tady máme různé regulatorní režimy a musíme najít od nějakou interoperabilitu řešení. Zejména pokud máme být schopni těžit z inkluzivního obchodu pro malé podniky, pro ženy, pro rozvojové země, co všechno nabízí digitalizace. Takže my tady často zúrazněme rozdíly mezi IPEC e, modelu USA ochrany e, dat a ochrany dat v Evropě. To je důležité, ale musíme hledat možnosti, jak ten problém zmenšovat a nezapomínat na to, co se velice týká obchodu. A to jsou širší restrikce různých důležitých forem dat, eh, která uvalňují, uvalují různé státy. Takže globální internet tady je a chceme ho globální udržet a najít způsob, jak to zařídit. Druhá výzva se týká dotazů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 To už je dlouhodobý problém, zejména v zemědělství, v fosilních palivech, rybolovu a teď také vidíme velké změny v průmyslových odvětvích. Eh, eh, vlastně ty dotace jsou vlastně eh, velkým odvětvím a vlády jsou pod různými tlaky. Musí vlastně tady se konkurovat hlubokým kapsám státního kapitalismu. A pak zase je tady ta dynamika ekonomika eh, vítěz bere skoro vše. A pak jsou tady různé obchodní eh, dohody a bojí se toho, aby nebyly eh, vyřazeni z takových různých trzích díky merkantilním metodám. A proto je tady velké pokušení prostě zavřít trhy a pumpovat peníze do určitých konkrétních činností. Ale to je vysoce riziková, jak se nám to jeví na globální úrovni, protože to narušuje trh, narušuje to konkurenci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 ohrožuje to kapacity, vidíme možnost války dotací, což by bylo velice škodlivé pro zájmy eh, rozvojových zemí. Ty nemají tak hluboké kapsy. Ale mělo by to i domácí problémy, protože jsou tady náklady spojené s, s různými příležitostmi, tedy eh, čímž nechci říci, že dotace by nikdy neměly existovat. Jsou velice důležité veřejné investice do školení, eh, musíme pomáhat těm, koho se dotkla negativně digitalizace, digitalizace, ale tady nevidíme tolik eh, dotací. Záleží na tom, co a jak se dotuje. A tím se zase musíme zabývat eh, globálně. Budeme-li to dělat eh, bilaterálně, pak vyřešíme jenom včerejší problémy. Prostě jedno, jednou se zbavíme, druhé vyskočíme. Jestliže, vyskočí. Jestliže chceme ale řešit zítřejší dotace, musíme mít globální pravidla. A pak důležitý je vztah mezi obchodem a udržitelností. A to vyžaduje naléhavě globální spolupráce, zejména v souvislosti s globálními emisemi. Ale jsou to složité, obtížné otázky týkající se vztahu obchodních dohod a environmentálních dohod, jak se to může navzájem podporovat, jak můžeme řešit takové konzence, jako je společná diferenciovaná odpovědnost. Pak jsou tady technické záležitosti, jak vypracováváme opatření, abychom se opravdu řeš, dotýkali problémů systému a to takže efektivně. A pak jsou tady dopady na domácí ekonomiky, domácí po, na, na obyvatelstvo, kdo za to všechno zaplatí. A to je to poslední. Mluvíme o globální spolupráci a má to také hodně co dělat s národní úrovní a národní domácí politikou. A zejména v jedné klíčové oblasti. A to je ztráta veřejné podpory pro obchod, protože pořád je spousta lidí, kteří mají pocit, že globální ekonomika je, je pro ně výhodná není a domácí politika politika podle pro mě dost nedělá. A pokud máme jít dopředu v souvislosti s globální ekonomikou, pak musíme najít tady řešení. Musíme tady opravdu se podívat na mezinárodní organizace a jak je možné provádět věci pozitivně a tak, abychom ty, kteří e, byli ponecháni vzadu, se zase mohli zapojit. Ale jestliže budeme dotovat nesprávné oblasti, pak e, nebudeme mít nástroje a nebudeme mít veřejné zdroje, zdroje, které bychom potřebovali, abychom řešili situace, které jsou velice náročné a tím skončím. Velice vám eh, poděkuji za tento Eh, úvod, kterým jste se vrhla rovnou do, k jádru věci. Pít a řeknete nám něco o tom, eh, jak se daří systému. Eh, především vás zdravím, je mi obrovským potěšením, že jsem zase tady v Evropském parlamentu. A já bych se na to chtěl ze široka podívat, na to, jak vypadá ta krajina globální na obchodní politiky, ale mám na to pár minut, takže to bude trošku náročné. A chtěl bych se zaměřit na to, co pokládám za dva hlavní paradoxy v současné eh, světové obec obchodní politice, aspoň jak mně se to jeví. Hovořím tedy o paradoxech, ale mohli bychom také hovořili o významných třeních v obchodním systému. A brzy nás opustí jeden členský stát eh, v Evropské unii a ti by chtěli, aby tady byl Eh, obchod bez tření a já nechci moc často používat slovo, které začíná na B, i když asi se tomu úplně nevyhnu. Ale to tření, ty paradoxy v obchodní politice jsou velice propojené. První paradox, eh, eh, probíhá mnoho obchodních válek. Myslím na analogii s hvězdnými válkami. Já bych řekl, že to je návrat tarifů. Eh, tedy obchodní války, hvězdné války, přičemž eh, administrativa Trumpova a samozřejmě ne ta používá eh, tarify jakožto sankce, jako nástroj, aby si prosazovala dohody. A tady si v tarify tedy zažili velký návrat. A to si myslím je paradox, protože obchodní politika dnes je, nebo aspoň by podle mého názoru měla být o regulatorních záležitostech. Nemělo by to být tolik o tarifech, jak se říká, jde to o regulaci hlupáku, jak si, takové to řečení, regulation stupid, tedy regulatorní záležitosti a chování jsou daleko významnější v globalizované interpropojené ekonomice než tarify. Samozřejmě s výjimkou určitých odvětví a s výjimkou také rozvojových zemí s vyšších tarifů. Vlastně si klademe otázku, proč jinak vůbec tarify tarify existují v těch vyspělejších částech světa. A e, je těžké za pár minut, abych vám prokázal, e, že mám pravdu v tom, co říkám, ale odvolávám se na e, Sundara Piče, který hovořil včera, tedy generální ředitel Google a zaměřoval se na potřebu regulování v oblasti dat a v oblasti eko, intern, eh, eh, webové ekonomiky. Myslím si, že všichni to dneska vnímají jako záležitost obchodní politiky. Myslím si, že vlastně je tady i základní koncepční otázka, ale to nám moc nepomáhá, abychom správně zjistili, Eh, jak vypadá dnešní terén obchodní politiky. Tento termín obchodní politika, říkáme tomu taky komerční politika, tedy ten už vlastně eh, patřičně neobráží globální řízení a kolektivní eh, akce, které nám přináší celosvětová výměna na ekonomické úrovni a interakce. Nesprávně to naznačuje, jako kdyby obchodní politika byla čistě prostě externí politika, která se uplatňuje na hranicích pro vůči zboží, které překračuje taková hranice. To je samozřejmě důležitá komponenta, ale obchodní politika dneska znamená daleko víc. Ku příkladu, myslím si, že GDPR je stejně důležitý pro obchodní politiku, jako je to důležité pro ehm, eh, posuny, pohyby dat a jako společné ehm, celní tarify. Možná, že je to ještě daleko důležitější. To byl první tarif. Mluvíme hodně o tarifech, protože je rád používá pan Trump, ale myslím si, že hlavně jde o regulatorní záležitosti. A co je ten druhý paradox? Myslím si, že je to hodně propojené. Nazval bych to Eh, takto. Multilateralismus jako předmět útoku. Zase analogie s věznými válkami a nemusím to nějak prokazovat, už se tady o tom hovořilo, je to priorita komise samozřejmě eh, nějak reformovat VTO a tady přeji hodně štěstí v tom dalším roce. Proč je to paradox a proč je to spojeno právě s tarify, s tímto regulatorním paradoxem a tarify. To spojení je jednoduché, protože ehm, týká se Eh, globální obchodní politiky a regulatorních otázek, protože to se může posouvat dopředu pouze na multilaterální úrovni. Bilaterální přístupy se také zkouší a je to důležité. Například Evropská unie má eh, dohody o volném obchodu, tam se také eh, zmiňují regulatorní otázky, ale ze zkušeností víme, když se podíváme na vyjednávání síta, na TTIP, tak víme, jak je strašně těžké dosahovat pokroku bilaterálně a pokud se ten pokrok dosáhne, tak pořád se jenom to řeší v rámci podmnožiny zemí a ne globálně. Tudíž myslím si, že eh, pokud jde o regulatorní otázky, pak volba je mezi multilateralismem a unilateralismem. Ale to zaměření na tarif vlastně skoro všechno eh, předvá, před, přetváří na bilaterální eh, záležitost zaměřenou na, dosa, na dohodu. A tedy jaké je stanovisko Evropské unie v tomto světě plném paradoxů a jaké výzvy řeší Evropská unie. Myslím si, že je úplně jasné, že Evropská unie je vedoucí ekonomický regulátor na světě. Je to možná odvážné tvrzení, ale myslím, že platí. A myslím, že je také správné říci, přišla eh, jsem ze Spojené království, že Evropská unie je poměrně racionální regulátor, který je schopen hodně ehm, držet pod, pod úzdou populistickou politiky. Takže Evropská unie je v silném postavení, ale myslím si, že daleko méně je schopna praktikovat populistické obchodní politiky. Nemyslím si, že může prostě střílet od boku na tarify, stary, eh, tarify jak to dělá americká administrativa. Ani si nemyslím, že by to měla dělat. Myslím, že by se měla držet vlastních zbraní ať už jsou to laserové šavle nebo cokoliv, měla by nadále prosazovat Eh, um, a sledovat multilateralismus, ale řekl bych, že by to možná měla dělat odvážněji, než je to mu v současnosti. Neměla by to dělat jenom tím, že to bude podporovat a že se bude snažit přesvědčovat lídry na celém světě, aby se vrátili ke, slovu, ke stolu multilaterálních jednání, že věci to zasluhuje, ale měla by také eh, toho dosahovat prostřednictvím uplatňování vlastní unilaterální síly. A to si myslím uvidíme v příštích letech, v příštím desetiletí. Evropská unie by se to měla snažit dělat více, dělá to, ale měla by se snažit víc. A myslím si, že to je zase hodně spojené s tím, o čem budeme hovořit v dalším panelu o udržitelném rozvoji, protože to je zejména ta oblast, kde používání unilaterální moci Evropské unie by mohlo přesvědčit určité části části světa, aby se snažili společně vylepšit multilaterální systém. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Anna Stellinger. Jak se dívá švédská obchodní, švédská obchodní politika na tento aspekt? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Eh, abych se mohla zúčastnit eh, takové diskuse eh, tak mimořádného významu, jako je tate. Nemusím opakovat to, co tady zaznělo z úst předešlých řečníků. Vidíme, že svět se mění, celý kontext se mění a já bych nám ráda připomněla, že i obchod samotný se mění. A pak bych ráda uvedla několik záležitostí, na co bychom chtěli, aby se EU soustředila do budoucna. Eh, protože svět se změnil, někdy stále ještě uvidíte informační brožurky a eh, kontejnery, které se přepravují na lodích po ocenátech, ale dnes eh, nejde jenom o výměnu zboží, jedná se o to, k dát znalostí, investic, hm, služeb, o standardech, o trvale udržitelném vývoji, o práci a Všechno to vlastně nás přivádí do těchto bouřlových eh, časů. Obchod sám eh, podléhá dramatickým změnám a proto je tak důležité zamyslet se nad tím, jak by mohla vypadat budoucí obchodní politika. Pojďme eh, se nejprve podívat do minulosti, jakými největšími změnami obchod prošel. Já bych se ráda zmínila o třech a jsem si jistá, že si je uvědomujeme. Eh, služby, digitalizace, eh, při, eh, v posledních dekádách, minimálně dvou posledních, jsme hovořili o globalizaci a hovořili jsme o ní hodně. Ale teď vidíme, jakým způsobem hluboce globalizace a prakticky mění způsob, jakým obchodujeme i způsob, jakým konzumujeme. To znamená, globální řetězec hodnot se stává realitou pro jakýkoliv obchod, který pracuje v mezinárodním obchodě. Také, dejme tomu, Volvo ve Švédsku vyrábí, nechá vyrábět tisíce různých um, dílů v jiných uh, zemích světa čili nevyrábí se pouze ve Švédsku a to je realita obchodu dnes. A druhou velkou změnou je, myslím, že nám musím připomenout, jak došlo k navýšení služeb v obchodu. Více než 50 e, veškerého obchodu v zemích OECD se je ve službách, když se podíváme na přidanou hodnotu. A i podíl se změnil No, tyto služby eh, nemohou být mimo obchod. Eh, je zapotřebí, aby eh, byly také monitorovány. A třetím velkým trendem je digitalizace obchodu, což je možná nejdůležitější z těch tří velkých faktorů. Více než 50 veškerých obchodních služeb by se vůbec nekonaly, kdyby to nešlo digitálním tokem. A teď bych se ráda vrátila eh, k tomu řetězci. Ehm, eh, dnes tady máme kapacitu, zejména v těch aplikacích, a to je realita, realita obchodu dnes. A další tři trendy nejsou jenom změny, můžeme k tomu dodat ještě politický kontext, také zvýšení ochranářských opatření ve světě. Víme, že tady dochází k napětí v různých konfliktech obchodních. Je jasné, že obchod a obchodní politika nemohou být všude stejné. A vzhledem k tomu, že svět obchodu se hluboce změnil, prošel revoluční změnou, velkými změnami. Teď dovolte, abych upozornila několik věcí, na které by se měla Evropská unie soustředit v budoucnosti. Já jsem se snažila být velice stručná. Hm, já jsem tady, takže jsem to zredukovala z 15 na 9 prvků. Co se týče obchodní perspektivy, domnívám se, že je důležité, potřebujeme aktualizovat Eh, obchodní regule. Víme, že důležité vzdělávání, digitalizace, ale problémem je, že multi, nadnárodní kritéria se nezměnila za posledních 20 let. Jeden konkrétní případ, když se podíváme na aktualizaci, to jsou vyjednávání o elektronickém obchodování ve VTO Elektronické obchodování je pouze jedním z nových prvků. Druhý bod. E, v těchto bouřlivých dobách potřebuje Evropská unie povstat znovu a znovu a zasazovat se o transparentní a předvídatelná pravidla. E, to je zcela zásadní pro ty, kteří využívají tato pravidla a kteří také kupují tato, kteří mm, jsou, kteří jsou povinni dodržovat tato pravidla a sice společnosti. A proto je VTO zcela centrální. Říkáme, že multilaterální obchodování je důležité, ale potřebujeme, aby za těmi slovy také byla akce, byl obsah. Za třetí není možné, aby VTO udělala všechno. To můj třetí bod. Musíme pokračovat ve velice ambiciozních dohodách o volném obchodu v Evropské unii Mm, to probíhá vlastně v posledních letech a víme, že tyto obchodní dohody mají svůj význam a přinášejí výsledky. Když má Evropská unie dohody eh, s partnerskými státy, tak se obchod znásobí o 50 A čím hlubší a ambicioznější tyto dohody o volném obchodu budou, tím větší dopad mají. Za čtvrté, musí být snažší pro ty, kteří skutečně realizují obchod, aby mohli tyto dohody využívat, protože pro ně byly tyto dohody o volném obchodu uzavřeny. Je třeba, abychom tady měli zapojení, více strukturální zapojení všech zúčastněných subjektů, ale je třeba je také zapojit do obchodních vyjednávání VTO, protože tady leco se může zlepšit. Ehm, uvidíme, jak to bude vypadat na MC12 v Kazachstánu. No tam si nejsem tak jistá. Za šesté, agenda eh, trvalé udržitelnosti. Tady si myslím, že je nemožné to nezmínit. Mm, když se podíváme na všechny tři rozměry dimenze udržitelnosti, obchodní politika musí, může a musí přispět. Můžeme přispět eh, k multilaterálním vyjednáváním v rámci VTO a také eh, v oblasti, kde eh, bohužel jaksi ekologické aspekty ještě nehrají žádnou roli a samozřejmě se můžeme také zúčastnit, eh, tedy to prohloubit v těch kapitolách a trvalé udržitelnosti v příslušných obchodních dohodách. Je třeba, abychom zdůrazňovali tento aspekt udržitelnosti, protože obchod také přispěl ke snížení chudoby a stejně tak musí přispívat k udržitelnosti do budoucna. Za šesté budu velmi stručná Evropská unie musí podporovat vztahy se spojenými a prohlubovat vztahy se spojenými státy. Znělo to již velice moudře. Evropská unie a USA by měly spolupracovat na přísnějších pravidlech, než abych se různě vyhrožovali a myslím si, že to může přinést své výsledky. Nedávná dohoda mezi Evropskou unii, USA a Japonskem to dokazuje. Za sedmé, Evropská unie eh, se mu, musí vzdát krátko do eh, bých snah o rychlé cíle, protože my všichni prohráváme eh, v ochranářském, v protekcionistickém světě. Je třeba mít transparentní, spolehlivá pravidla, která jsou dobrá, jak pro spotřebitele, pro rozvojové země, pro malé, středně velký, velké firmy. Evropská unie musí zůstat silným, důvěryhodným hlasem ve světě obchodu. Za osmé, jsou tady geopolitické obavy, mý předřečníci už se o tom zmínili, eh, protože se tady eh, množí otázky týkající se národní bezpečnosti je třeba samozřejmě, abychom veškeré záležitosti bezpečnosti brali vážně, ale nesnižujme obchodní ambice tím, že se zvyšují naše ambice pro větší, po větší bezpečnosti. Eh, osmý bod Evropská unie má velice tedy ambiciozní agentu, máme tady nejrůznější strategie, máme pět sůlů, to všechno bylo představeno, ale musíme být také koherentní budovat agendu, která někdy je spojená se svrchovaností, by se neměla stát narušováním kterou Musíme být eh, koherentní, to znamená, dovolte, abych uzavřela, všichni víme, že obchod se nachází v toku, tak už jsem to řekla na začátku. Je to prostě nekonečný tok znalostí lidí, zboží, dát služeb, inovací, investic. Musíme Eh, si uvědomit, že nemůžeme narušovat toto. Potřebujeme otevřenost, hospodářskou spolupráci a obchod tak, aby přispívali i nadále k růstu pracovních příležitostí. 36 milionů pracovních příležitostí v Evropské unii závisí na našem exportu mimo Evropskou unii. Mm, takže musíme mít více obchodu, aktualizovaná společná pravidla, zejména když teď vstupujeme do tak bouřlivých bod. Very good overview of the issue issues here. So... Samozřejmě eh, je tady celá eh, řada eh, různých problémů. Myslím si, že nás čeká velice zajímavá debata. Sabine, možná byste chtěla ještě reagovat na to, co zde padlo. Mě zarazilo, jak se všichni řečníci shodli na těch výzvách, kterým čelíme. Chtěla jsem říct jednu věc a my to teď řešíme nemůžete být multilaterální sami. To znamená, jak přimět ostatní, aby se vrátili k multilaterální agendě. My to chceme eh, udělat, ale všechny eh, typy eh, k tomu, jak to udělat, budou vítané. My pracujeme na svých autonomních nástrojích, jak někteří z vás jste nazvali to, nebo naznačili, ale jak můžeme aktualizovat globální pravidla, ať už multilaterálně nebo plurilaterálně. To je moje hlavní otázka. Možná, že třeba někdo tady na výboru uh, nám s ní nějak poradí. Dobrá, tak můžeme se uh, pustit do debaty, myslím. Kdo by chtěl začít? Kristof Hansen. Děkuji. Myslím si, eh, že jsme pokryli celou už škálu výzev, kterým čelíme. Nejdřív eh, otázka na Sabine Vajant. Hovoříme tady o bouřivých dobách. Airbus, Boeing, jak jsme na tom? Samozřejmě známe výzvy pro naše evropské eh, podniky eh, v tom eh, eh, stavu, eh, nebo v tom, v tom rozhodnutí o Airbus Boeing a co chystáme dále. Potom Mercosur. Hmm, na to se velice těšíme, na tu dohodu, ale víme, že některé, některá odvětví v EU chovají obavy, zejména v zemědělství, ale také se bojíme eh, dodržování parických parických klimatických dohod. Někteří šéfové státu a vlád už eh, řekli, že takhle to nebudeme schopni eh, přijmout. Zejména Emmanuel Macron a Sebastian Kurz teď taky. Valonsko má být proti. Je tedy nějaký manévrovací prostor k úpravě té dohody, nebo máte zprávy o tom, co přesně eh, chtějí změnit. Paní Nielsen pak se potom zeptal k bodu 7. Tam eh, jste říkala, že bychom se měli zdržet eh, budování nových bariér. Tak není mechanismus pro úpravu cen uhlíku na hranicích takovým mechanismem, něčím takovým. Nebudu dále zdržovat, protože další budou mít také podobné otázky. Děkuji. Paní Asimakopulu, prosím. Děkuji. Eh, velice zajímavá analýza. Z té eh, řady důležitých otázek se zaměřím na ty eh, praktické věci a krátkodobé věci. Myslím, že letos jsme začali nový rok, tedy novou komisi, novou dekádu a má to být geopolitická komise, ale vidím tady takovou jako drsnou geopolitiku, když se dívám na, tady na ten obchod. Myslím si, že eh, ten základní je se budou týkat Ameriky, americké politiky, je to volební rok, Brexit, eh, co eh, budeme dělat s tímto a potom Čína. A to je celá řada otázek, ať už se to týká reformy VTO, nebo bilaterálních vztahů, nebo toho, co eh, udělal eh, Trump eh, v té dohodě první fáze a ty netržní věci. Čili já bych se ráda dověděla, co si myslíte realisticky se všemi těmito parametry, že lze dosáhnout jako pozitivní krok pro Evropu v roce 2020. Děkuji. Pan Pinkler se chtěl něco zeptat? Ano, děkuji a děkuji za a všechny zajímavé prezentace a, a pohledy a tak dále. Prostě všechno se mění, svět se mění, ekonomika se mění, obchod se mění a tak dále. Evropský parlament se také mění. Já si myslím, e, že pokud se ptáte tady na výboru pro mezinárodní obchod, tak jedním z našich hlavních cílů je přistoupit k implementaci, eh, zjistit, co můžeme dělat, jak můžeme rozšířit kompetence a doporuč, do, doplnit DigiTrade. <clears throat> Ale tím, že eh, přinesme větší transparentnost, tak myslím, zvýšíme demokratickou legitimitu obchodu. O tom ta debata je. Nemám čas se do toho pouštět víc, ale zajímalo by mě váš názor. A, a nejde jenom o Evropský parlament, ale i o národní parlamenty. Tam se také debatuje o obchodu. A, takže a, je třeba tímto způsobem doplnit Evropský parlament. Čili jak tohle to vnímáte? To není žádná konkrétní otázka pro konkrétního panelistu. Možná, že byste ale někdo měli nějaký námět. A potom ještě jedna věc, jenom velice stručně. Máme tady eh, dva názory mezi panelisty. Eh, Sabine Fajant říkala, že eh, veřejná podpora obchodu roste, ale někdo říkal, že veřejná podpora obchodu klesá. Já nevím, jestli máme pro obchodní většinu také tichá, to je tichá většina. A příznivci obchodu jsou v menšině, ale určitě jsou hodně dobře slyšet. Čili jak eh, zahájit ve 21. století komunikaci. Protivníci obchodu, eh, prostě eh, obchodu tedy komunikují prostřednictvím bulváru a možná, že to tak vypadá z Bílého domu. Jak se k tomu chcete postavit vy? Děkuji. To jsou důležité otázky. To jsou první tři. Dáme celou řadu zájemců a budeme to brát tedy po třech. Nicméně máme opravdu dlouhé, eh, dlouhý seznam témat. Kdo začne? Zabídne možná ta otázka na vás. Tak to urychleme. Tak Airbus Boeing. Tak to mi připomíná ten starý vtip, kde eh, malý právník nastoupí eh, do kanceláře své otce a říká mu, od čem měl bys na mě být hrdý, protože já jsem ukončil ten dlouhý spor, na kterých eh, kancelář eh, dělá desetiletí. A, on, a otec mu říká, no ale my jsme z toho žili taky. Eh, a já myslím, že takhle to je s Airbus Boeingu. Na obou stranách Atlantiku už 15 let právníci z toho dobře žijí. A my si myslíme, že je často ukončit obě strany využili ten mechanismus eh, eh, řešení sporu VTO na maximum a myslím si, že teď od sporu musíme eh, přejít k jednání. My jsme dali návrhy USA na stůl, který, které řeší ty zbývající povinnosti, na které poukázaly ty jednotlivé panely, tribunály a odvolací orgány takže víme, co máme dělat na obou stranách, tak tomu jsme dali nějaké návrhy a zeptali jsme se američanů, co se děje na jejich straně. Oni říkají, že na tom pracují, nicméně zatím nezareagovali podrobně. Potom eh, jsme předložili návrhy eh, k eh, budoucím tedy za ty dotace, protože nejsme jenom bilaterální tady, jsme v bilaterálním světě a potom v posledních několika měsících tady máme dobré um, angažmá s uh, našimi americkými protěžky na politické úrovni. Ty preference uh, jsou uh, počkat na, uh, na rozhodnutí uh, k Boeingu. Na technické úrovni uh, čekáme, ale uvidíme, jestli bude chuť na americké straně se dohodnout. Nicméně tady nejde o to, Eh, že my bychom se nesnažili, tak proto eh, tady není žádný posun. Potom, pokud je o Mercosur, eh, tak tam se musíme opírat o fakta a čísla, jasné doklady a texty. Takže lidé říkají, že ve stávající podobě nemůžeme souhlasit s dohodou. Ale co to je ta stávající podoba dohody? My pořád to ještě přečištěme v právní stránce. To znamená, že než budeme eh, říkat, že třeba tu dohodu upravit, tak se podívejme na tu dohodu. A potom uvidíte, eh, že problém není ta dohoda, ale otázkou je, jak můžeme vytvořit eh, důvěru v implementaci a respektování ustanovení té dohody. Na tom musíme pracovat současně s tím právním čištěním a máme před sebou určitou dobu. A nebudeme spěchat, budeme eh, také eh, jednat s Mercosurem, abychom zjistili, co můžeme udělat na zlepšení podmínek, aby to bylo přijatelnější tady. Jestli za to dohodou stojíme, já myslím, že Julie hovořila o vazby mezi eh, obchodními dohodami a, a mezinárodními ekologickými dohodami. My ten eh, vymáhací mechanismus obchodních dohod eh, vážeme na pařížskou dohodu prostřednictvím Eurosuru, tedy Mercosuru. To je poměrně důležité vzhledem k eh, slibům, které jsme dali k netrestnímu vymáhání pařížské dohody. To znamená EU a Mercosur tohle to posouvají o krok dál. Pro mě eh, eh, nejde jenom o změny té dohody, ale o to, jak vytvořit eh, řádné podmínky pro implementaci dohody. U zemědělství tam máme velice přísné kvóty, svázané s pojistně polož, klauzulemi. Tam máme prostě všechny možné pojistky, brzdy a protiváhy a ale budeme muset eh, se eh, opřít o fakta a čísla. To bude debata tady v parlamentu, kterou, povedeme a Evropský parlament eh, už ukázal, že je schopen řešit ty obtížné otázky, zejména v kontextu Větnamu. Takže proč neudělat něco takového to také v kontextu Mercosuru? K té ABCD, tak eh, komisař Hogan je minulý týden do eh, Washingtonu se spoustou návrhů na, eh, a mm, podnětů k obnově transatlantického vztahu. Dnes předsedkyně von der Leyen jedná s prezidentem Trumpem, čili nabídka na straně EU je jasná. My předkládáme elementy pozitivní spolupráce, protože víme, že je to o regulacích až k průmyslovým tarifům, k řešení obchodních dohodů nejenom Airbus Boeing, ale také ocel a hliník, tak aby obě strany mohly eh, odstranit eh, opatření. A potom máme komplexní agendu ke spolupráci, k netržně orientovaným politikám ze strany třetích zemích. A, a skvěle eh, jednáme s ministerstvem obchodu ve Spojených státech, které má očividně chuť a potom eh, posilujeme ty eh, naše vlastní eh, nástroje. A je tedy opravdu chuť na tom pracovat. K mm, Brexitu. Já myslím, že tady už je jasno, to je výhodné. Máme tady politickou deklaraci k ambicím na budoucí vztah a máme harmonograf, který opět musíme brát vážně toto oznámení Britů, že nebude chtít eh, rozšířit to období, to znamená, že budeme muset eh, udělat to, co je dosažitelné v tom daném rámci. Budeme se muset zamyslet spolu s Británií nad eh, těmi otázkami tam, kde by dohoda nebo nepřítomnost dohody do konce roku způsobila problémy. Je to tak určitě úcel a kvantitativních omezení na, obchodu, na obchod se zboží. Neméně je to u služeb, i když je to důležité, tam ten UTSB eh, bezpočíval v tom, že oni už nebudou na jednotném trhu pro služby, takže to změňuje způsob, jak obchodujete eh, mezi službami eh, nebo se službami se obchoduje hm, podobně mezi FTA a GATS. Tady, hm, tady se vrátíme ke GATS. Takže určitě se musíme, eh, určitě víme, na co se zaměřit jako první. To neznamená, že budoucí vztah bude dohodnout do konce eh, roku. Toto vyjednávání, myslím, po, trvají déle a na to se musíme připravit. K Číně. Musíme pokračovat eh, s tím angažmá, které máme. V této fázi vám nemohu říct, jestli budeme schopni dosáhnout toho cíle eh, uzavřít investiční dohodu do konce tohoto roku. Máme pořád před sebou velký kus práce. Jako je, probíhá i ty činnosti slušně, ale ty otázky jsou nesmírně složité, protože tady se ne, eh, zabýváme a, eh, nucenými transfery technologií, SOE a, a průmyslovými dotacemi. Takže to jsou složité věci a zároveň tváří tvář Číně je důležité, abychom byli bráni vážně a musíme upravit eh, ten, to své autonomní instrumentárium, proto se eh, zaměříme na ten eh, nástroj o mezinárodních zakázkách. A um, chránit ten vnitřní trh proti vykoupení z státních dotací. a jednat autonomně, pokud to bude třeba, protože to zvýší možnost eh, dobrat se nějakého řešení. Dobrá. Tak teď už e, začínáme mít trošku spoždění a spousta poslanců si chce vzít slovo. Takže možná, jenom když to ukončíte velice rychle a potom zase dáme všechny otázky a potom můžete ty ostatní otázky další panelisté eh, zahrnout do svých odpovědí. Já se e, omlouvám, opravdu nám čas letí. Pokud jde o implementaci, myslím si, že musíme vytvořit systém, který by zahrnul i parlament, pokud jde o prosazování smluv. Takže parlament by měl být součástí eh, tohoto procesu, eh, naznačit priority a, po, a tedy v kontaktu, být v kontaktu s členskými státy a s komunitou biznesu. A tím skončím. A teď, eh, kdo, kdo z zelený by chtěl něco říct? Já jsem tady. Mám několik dotazů. Já se omlouvám, ale možná hlavně je to pro paní Swinberg, eh, Stellinger. Zejména eh, vítám to, že jste hovořila o tom, jak obchod je spojen s zelenou dohodou a jak ta vazba je důležitá. A myslím si, že obecně je jasné, že nejedná se jenom e, o to, že obchod nesmá dělat toropit škodu. Ale samozřejmě, že obchodní politika nemůže dělat všechno. Ale e, myslím si, že bych eh, mohla říci, že si uvědomujeme všichni, že obchod se netýká jenom ekonomické dimenze, nejde jenom o eh, v tomto smyslu udržitelný rozvoj, ale i sociální dimenzi, čili musí fungovat také konstruktivně, nejenom neškodit. A eh, pokud jde o DG Trade, žádali jste třeba o revizi všech stávajících duch, dohod, aby se zjistilo, kde by mohlo mohly být potenciální škody, anebo naopak, kde by mohly být eventuální synergie a zda by to bylo k dispozici veřejně, abychom mohli zcela konkrétně vidět, jak evropská obchodní politika může přispívat k zelené dohodě. A druhá otázka se týká reformy eh, VTO. Mluvila jste o tom v souvislosti s ekologickou dimenzí, ale nemůžeme prostě se na to dívat zvlášť a musíme samozřejmě řešit i e, biodiverzitu, její krizi, e, klimatické změny a musíme zase řešit otázky multilaterálních obchodních nástrojů, aby to šlo dohromady, aby tady nebyly jenom unilaterální iniciativy. A kde můžeme eh, tahnout, zvést čáru mezi dotacemi, mezi investicemi. Jedno nemáte rádi, druhé ano. Děkuji mnohokrát. Pan Vorpan. Ano, děkuji mnohokrát. Já si myslím, že všichni jste tady zmiňovali eh, tak či onak digitalizaci a mám tady dotaz. Eh, probíhají jednání týkající se elektronického obchodování toku dat. Evidentně jsou tady rozdílná stanoviska. Evropská unie to vidí jako otázku integrity, jako záležitost osobní. Spojené státy se na to dívají jako na komoditu a Čína v tom vidí zase otázku bezpečnosti. A Julia Nilsson si myslím řekla něco v tom smyslu, že musíme hledat způsob, jak by se zmenšil ten problém dat. A chtěl bych se zeptat zástupců představitelů panelu, jak se to dá dělat, jak bychom mohli zmenšit ten problém s daty. Paní Katajnen, nemýlím se? Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za mm, tyto velice zajímavé projevy. Já se zajímám o vztah globalizace a lokální úrovně. Jakým způsobem může lokální úroveň eh, být silou? Mezinárodní obchod dává více prostoru silným podnikům, eh, které již jsou na mezinárodním trhu. Digitalizace umožňuje, aby se ještě více eh, rozšiřovaly a zvětšovaly, ale jak vypadají možnosti pro méně rozvinuté oblasti, Eh, které se nacházejí na takové okrajové mm, situaci pro malé a středně velké podniky, kteří jsou pozitivně naladěni na obchod, ale nemají dostatečné kapacity, aby se propojovali tak, jak by to eh, bylo možné. Existují nějaké možnosti pro lokální podmínky, podniky, pardon, jak nahlížíte na tuto možnost? A druhá velká otázka, eh, která se objevuje znovu a znovu, souvisí s hodnotami a obchodními smlouvami. Jako příklad obchodní dohoda s Větnamem. My samozřejmě doufáme, že tato mm, obchodní dohoda přispěje k tomu, aby se zlepšila situace s lidskými právy a zastávání pozic právního státu tam. Mm, ale Někteří se zase domnívají, že právě proto by se žádné dohody neměly uzavírat. Jak na to vy hledíte? Chcete ty malé podniky obejmout, nebo je nechat zcela na okraji? Eh, Mr. Scholz. Pan Scholz. Pan Helmut Scholz. Děkuji a děkuji také za tuto zahajovací diskusi. A chtěl bych se zeptat, zda bychom neměli si tady udělat otazník za tím mezinárodním modelem pro obchodní politiku v 21. Eh, eh, století. Eh, já vidím, že bez ohledu na veškeré snahy Evropské unie, komise konkurovat americké strategie, pořád prezident Trump eh, prosazuje svoji strategii America First a eh, tlačí na to. Neměli bychom tedy se zamyslet nad tím, jak bychom měli se snažit najít způsob, jak eh, determinovat druhy zboží, komodit, služeb, které si vyměňujeme s ostatními zeměmi na základě i zásad udržitelného rozvoje a potřeb lidí, protože ekonomika, která vychází z potřeb, je velice důležitým faktorem i mezinárodního obchodu. Teď se vracím eh, k oběhovému hospodářství. A proč například dovážíme jablka eh, z Austrálie nebo Nového Zélandu do Evropské unie? A jak vlastně eh, tím pádem podporujeme určitý druh spotřeby mezi evropských občanů. Proto bych se chtěl zeptat, jak komise, nebo zda pomyslí na tom, jakým způsobem reorganizovat produkci, spotřebu a způsob vlastně života, tak, aby to odpovídalo potřebám řešit klimatické změny, eh, plnit zelenou obchodu, dohodu a tak dále. O to si myslím tady jde, protože Jinak jsme jak eh, olympijské hnutí, kde to má být pořád rychleji, výše a tak dále. Ale eh, Nejde to, pokud nebudeme mít možnost organizovat a určovat, jak si přejeme eh, žít a na základě toho organizovat i výměnu služeb a zboží. A to je, myslím, nesmírně důležitý moment. Vlastně je důležité, aby z komise, když na začátku nového mandátu zpracovává novou strategii obchodu, tak aby také tomuto odpovídalo. Bert Langen si přeje také položit otázku. Kdybych si uvědomil tedy, že je e, trošku bláznivé dovážet e, hovězí z Argentíny do naší země, kdybych viděl, že se odklánějí investice, kdybych viděl, že globální e, hodnotový řetězec do mé země nepřináší pracovní příležitosti. A pak bych si řekl jako Trump, já jsem pro ty tarify a tím jsem zase se postarám o to, aby se jedlo naše hovězí, aby se vrátily investice k nám a aby se odpojil hodnotový řetězec v takovým způsobem, abych to nebylo ve prospěch mých konkurentů. Nemyslíte si, že tahle strategie by mohla být úspěšná? Opravdu už přesahujeme čas a máme tady ještě pět dalších otázek, které si poslanci přejí položit. Prosím, buďte struční eh, vidím tady určitá společná témata, takže pak budou moci nakonec zareagovat všichni řečníci na základě eh, obecných témat, která tady zaznívají. Paní Rodriguez Pinero bude první, ta si přále položit dotaz. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, že jsem dorazila poněkud později, ale eh, ty, co před, eh, před, projevy, co jsem stihla, se mi nesmírně líbily. Dvě úvahy. Vztah eh, Evropská unie, Spojené státy, všichni si přejeme, aby to došlo na dobrou úroveň, i když si uvědomujeme, že je rozumné mít dobrý vztah a pro nás je rozumné, aby mohlo dojít takové dohody, e, které se budou zakládat na našich hodnotách. To znamená taky zavázat se k cílům pařížské dohody. Jak můžeme zachovat koherentnost v politickém postoji Evropské unie, když říkáme, že je třeba obhajovat cíle pařížské dohody zatímco s Trumpem akceptujeme, že prostě je ne, že on je nepřijal, že on je odmítl. Mm. Když se podíváme na Brazílie, ani ta nám nedává příliš mnoho nadějí, ale oni pořád ještě chtějí dostat závazkom pařížské dohody. A teď otázka Číny. Já jsem skutečně veliká obhajkyně toho, abychom zachovali rozumné vztahy umožňující vzájemnost, reciprocitu v zájmu našich podniků eh, v Číně vzhledem k tomu. A Čína zase pro své čínské podniky v Evropské unii. Ale eh, nemáme tady v těch dohodách kapitolu o udržitelných eh, cílech o udržitelném rozvoji, protože, a to není v pořádku, protože přece musíme být koherentní v naší obchodní politice. A na závěr, eh, eh, ta dohoda, na kterou upozornila paní Chams, co se týče aktualizování dohod o volném obchodu, bylo by možné eh, uvědomit si, že když chceme přistoupit ke ctižádostivě politice, Měli bychom zahrnout veškeré nástroje obchodní politiky a mohli bychom tedy dospět i k aktualizaci, aby se zjednodušil ten proces, který teď existuje v přípravě dohod, abychom se mohli zavázat, e, že se všemi zeměmi, s kterými máme dohody, musí být také zachování a zavázání se k dodržování eh, výsledků pařížské konference, aby ekologie byla zohledňována v obchodní politice, aby to nebylo jenom jednotlivým příkladem, jako je například dohoda s Chile, ale všude. We have, uh, it's Mr. Juvin. Juvin, omlouvám se. Pan Kaňas. Děkuji, děkuji. Ano, je to velice komplikované. Eh, já vím, že to říkají všichni. Já teď hovořím španělsky. Zdá se mi, Zdají se mi velice zajímavé myšlenky, které s námi dnes sdílíte, ale dovolte mi úvahu a na závěr otázku. Domnívám se, že se nastáváme v okamžiku, eh, kdy v globálním hledisku je obchodní eh, politika spochybňována. Obchod jako něco dobrého a užitečného se začíná spochybňovat. Ne těmi, eh, kteří byli vždycky nepřátelé obchodu, ale také těmi, kteří preferují protekcionismus a snaží se nediskutovat, jakým způsobem by bylo možno zlepšit nástroje obchodní politiky, tak jak by bylo záhodno, ale oni diskutují na základě předsudků a na základě ideologie. To je legitimní, ale e, v této diskusi věcné to není možné. Já se teď odkazuji například na diskuze probíhající s Mercosurem. Nemůžeme eh, mít pouze krátkodobou perspektivu. Musíme samozřejmě uvažovat v dlouhodobé perspektivě, protože obchod je strategie, která nám přináší užitek a slouží ke zvyšování prosperity, když a je tedy jedním z výrazných nástrojů, které nám pomohou dosáhnout eh, eh, trvale udržitelných cílů. Ale problémem je, že politické postupy se konají v krátkodobé perspektivě a vidíme to i v jednotlivých národních politikách, ale i tady v Evropském parlamentu. To znamená, je třeba, aby skutečně vznikla široká diskuse o roli obchodní politiky je třeba, aby tady byl New Deal. Vidíme, že je diskuse v Evropském parlamentu, když se například spochybňuje eh, New Deal nebo Green Deal, tak se tady hovoří jenom o Mercosuru, ale ne o globální ob- situace v obchodu. Proč? Protože teď na pořadu dne je Mercosur, TT šlo velice špatně, CETA špatně, takže teď máme Mercosur. No tak musíme zahájit diskusi, která je určitě nezbytná, abychom se podívali, jakým způsobem budeme aktualizovat naše obchodní modely a jakým způsobem je chceme Eh, praktikovat a uskutečňovat. A eh, víme taky, že určité části světa s námi nechtějí obchodovat, protože my trváme na tom, aby dodržovali stejné hodnoty, jako máme my. Hmm, ale eh, myslím si, že právě tato naše snaha, aby oni dodržovali všechny ty hodnoty, může vést k těm obtížím. Ale Vím, že tedy obchod, smlou, dohody o volném obchodu by měly začleněvat ekologické aspekty, eh, otázku lidských práv, ale musíme pracovat na základě jasných faktů a nikoliv na základě předsudků a ideologicky. Jak chceme věcně diskutovat o nějaké dohodě, když většina z těch, kteří o tom diskutují, vůbec nečetli? Jakým způsobem tedy můžeme vyřešit tento problém? Děkuji vám. Big question. Eh, to je dobrá otázka. Prosím. Děkuji vám. Buďte ujištěná, že já budu velice stručný. Já si velice vážím toho konsensu, eh, kterého dosáhl tento panel. A teď se chci zeptat na, profes, na chování USA. Ve svém profesionálním životě jsem se eh, zaobíral právě Mm, USA byl jsem konfrontován s sankcemi, ekonomickými sankcemi ze strany institucí a bylo zamezováno mému právu. Také jsem zažíval skutečně porušování pravidel státu proto, aby se doca, docílilo od USA komerčních výhod. Nejsem si jist, zda ten apel, který jsem vyslechl mm, z tohoto panelu, to znamená najít jeden hlas multilaterismu bude stačit. Jak hledat spojence v našem boji? když je eh, třeba změnit unilaterální přístup, zejména USA. Jakým způsobem můžeme eh, znásobit svou sílu, anebo jsme odsouzeni k tomu, eh, abychom prostě přijali jenom to, co já už jsem mnohokrát slyšel tady v Evropském parlamentu, a to je dost málo. I have two. Děkuji, mám dva dotazy, budou stručná. První, víme, že eh, nejnovější generace dohod o volném obchodu, které Evropská unie uzavřela s třetími státy, nejsou pouze o obchodu. Dostalo se tam mnoho dalších věcí. A tady nemluvím jenom o ISDs za lidských právech, eh, o úmluvách eh, MOB a podobně. Čili život je daleko složitější, jsme hodně nároční. Zatímco Ostatní jsou zase náročnější, pokud jde o uzavření obchodních dohod s jinými. A všichni jste eh, prakticky řekli, že bychom měli eh, bojovat pro globální vyrovnané podmínky, že to by pro naše podniky bylo dobré, ale možná, že skutečnost bude o něco složitější. Jak se na to díváte? Nevidíte tady rozpor mezi tím, a zda tento náš posun v postoji k obchodním dohodám nám náhodou neškodí a nemá negativní dopad na naší konkurenční schopnost. Za druhé, teď jsem právě zahlédla v článku na Bloombergu, že Evropská unie přichází asi o 11 bilionů amerických dolarů, což je důsledek částečné dohody mezi USA a Čínou, která byla nedávno uzavřena, tedy ta první fáze. A že Evropní, Evropská unie teď se zabývá zkoumáním, zda je to v souladu s pravidly VTO. Toto je názor Německého institutu, jeho hodnocení. Myslíte si také, že je to škodlivé pro postavení eh, Evropské unie? A poslední otázka, paní Karlsbro, myslím si, že toto je výborný den pro obchod. Je to opravdu velmi vhodný eh, den obchodní politiky, protože dneska dopoledne se hlasovalo o dohodě o volném obchodu s Větnamem a dnes jsme měli možnost si vyslechnout vynikající příspěvky panelistů a vyslechnout nesmírně inspirující příspěvky. To je opravdu velmi potěšující. Myslím si, že je to velká příležitost, abychom pracovali na evropské úrovni protože je třeba se snažit řešit globální výzvy, globální problémy. A jeden z největších problémů je samozřejmě, jak se zbavit fosilních paliv a jak omezit eh, uhlíkové emise. Další výzva je, jak eh, odstranit ekonomické dotace pro průmysl a podobně. A myslím si, že tady se musíme zbavit dotací do fosilních paliv. To je velice důležitá součást globální politiky klimatu ale vypadá to, že to je nesmírně a nesmírně obtížné. Možná bychom si mohli dovolit být trošku vizionáři teď takhle pozdě odpoledne. Na základě vašeho, vašich zkušeností, jak si myslíte, že by bylo možné řešit tuto záležitost z hlediska obchodu? To je můj dotaz. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Dobře, takže zbývá nám ještě několik minut. Mnohokrát děkuji a teď trošičku budu zneužívat svoji eh, kompetenci moderátora. Tady byly vloženy eh, otázky týkající se VTO udržitelnosti a většina z nich se bude konkrétně diskutovat v rámci dalšího panelu, který bude konkrétně věnován této věci. Proto bych požádala řečníky, aby reagovali na jiné otázky, co můžeme například konkrétně dělat, čeho můžeme teď konkrétně dosáhnout ve vztazích s USA, tedy tento problém, jak se můžeme vrátit zase ke stolu s obtížnými eh, partnery, čeho můžeme dosáhnout už letos. Druhá otázka, inkluzivita a komunikace o obchodu. To se týká vlastně všeho. Týká se to ehm, zaostávajících regionů, těch lidí, kteří jaksi byli vynecháni nebo ponecháni vzadu. A poslední záležitost se, myslím, týká dat, svrchovanosti a kam bychom měli jít tady. A požádal bych asi eh, ostatní členy panelu, možná Julia by mohla začít na toto téma. Děkuji mnohokrát. Děkuji za velice obohacující soubor otázek. A když uvažuji o datových eh, totech, tak eh, máme vlastně na světě více než zhruba 160 států a asi 40 států nemají nic. Eh, Pak je tady pár zemí, které se hlavně starají o otázky soukromí a pak jsou jiná omezení. Buď mají eh, hodně, eh, zdůrazně, hodně zdůrazňují bezpečnost nebo průmyslovou politiku. Mají pocit, že když si pro sebe nechají svá data, budou rozvíjet dobře své průmysly, svá průmyslová odvětví. Já bych nechtěla tady podceňovat ani to věc, že jsou i filozofické rozdíly mezi tím, co znamená soukromí, lidská práva, ochrana údajů a podobně. A my se prostě snažíme eh, eh, se dívat na to, jak firmy přenášejí data, jaká pravidla soukromí se tady eh, uplatňují a kde jsou podobnosti. Když se podíváme na to, jak se to reguluje na národní úrovni v mnoha zemích, pak je tady více analogií, než bychom si možná mysleli. Čili může to být trošku obtížná práce, ale myslím si, že je to hrozně důležitá práce, pokud máme mít možnost, eh, jak si získat takový širší ideologický záběr a najít eh, nějaký průchod, něco, co by bylo průchodné a co by bylo hlavně přínosné i pro malé střední podniky a pro ženy, protože bez eh, eh, posybu dat to nejde. A pak ještě jsme si také povšimli další věci, že je mnoho podniků, které se zabývají mezinárodním obchodem, nebo si to alespoň myslí, protože oni dodávají místním podnikům, které potom exportují tato zboží. Čili jedná se nejenom o digitalizaci, ale i o nepřímý obchod. To je taky důležitý aspekt. A ještě ještě pár věcí. Ty eh, zelené záležitosti, multilateralismus, to je velice důležitá věc a tady je hodně možností, jak najít eh, možnosti, jak by to bylo prospěšné pro všechny v oběhovém hospodářství. Ale určitě tady bude další důležitá a obtížná diskuse, co je to dobrá dotace a jak můžeme vědět, že nějaká zelená dotace je opravdu dobrá. Nikdo nikdy neříká, že eh, sype peníze, eh, aby hájil nějaké jenom konkrétní soukromé zájmy. Víme, že jsou samozřejmě dotace, které eh, jsou špatné. Víme, že škodí eh, například dotace fosilních palin nebo že dotace do rybolovu zase vedou k nadměrnému odlovu ryb. Ale to je také vhodná diskuse, protože některé výběry, které se dělají, volby, které se týkají, se dotýkají konkrétních konkrétních zemí, konkrétních skupin zemí a proto se tím musíme zabývat velmi seriózně a musíme se snažit o to, abychom viděli, jak je možné skutečně snižovat neto globální emise, protože ne všechno je tak zřejmé, jak se známe například eh, místní produkce, eh, například eh, rajčata v zimě. Myslím si, že to, co je místní, není vždycky mm, ekologicky, ekologicky nejpřívětivější. Veřejná podpora, ano, to je pravda. Dnes se, eh, se lidem více možná zamluvá obchod, protože je multilateralismus, ale ekonomický nacionalismus je věc velice reálná. A musíme tady dělat dvě věci. Nemůžeme řešit všechno, samozřejmě, co se ne, ne, neodstradíme všechny eh, předsudky, ale skutečné obavy eh, můžeme řešit. Tedy to, co vede často k ekonomickému evropskému nacionalismu. A dokončila by eh, odpovědi na otázku, jak se dostaneme, bo můžeme dostat k multilateralismu. Byla bych ráda, kdybych na to dokázala odpověď, ale pár věcí bych řekla. Eh, snažíme se eh, například Eh, říkat, že potřebujeme multilateralismus. A když se podíváme na tu nejnovější dohodu mezi eh, Čínou a USA, pak ten velký růžový eh, slon dotací tady ani nebyl dotčen, ani se nebyl zmíněn. Takže možná je třeba takovéhle věci říkat. A pak druhá věc, spojenci. Myslím si, že je tady koalice, zejména pro země a samozřejmě Eh, jsou to země, které těžko eh, mohou vystupovat proti velkým eh, mocím, ale jsou tady samozřejmě, že rozvojové země budou dotčeny zejména válkou, dotací a podobně. USA má hodně multilateralistů, akorát, že nejsou u moci. Zase je plno reformátorů v Číně, ale také nejsou momentálně u moci. Jak se můžeme dostat k ním? Čili dělat multilateralismus Tady je dobrý příkladem právě Airbus versus Boeing. Už jsme vyčerpali právníci, ty už vlastně po mnoha letech sporů už vlastně dospěli pomalu, ke vše, už dál už nemůžou, čili teď jde o transparentnost a vyjednání dohody. A vlastně pořád se to vrací k tomu, že multilaterální spolupráce Ehm, víte, špatné chování vede zase k špatném chování. Mohli bychom citovat eh, jiného prezidenta, dělejte, co chcete, ale máte to, co máte. Takže to je trošku docela eh, realistický závěr. Pít, tam byla, myslím, konkrétní otázka na vás. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Byla to navíc otázka, kterou mě položila paní předsedající, nikdo menší. Já jsem rozhodně e, neargumentoval e, ve prospěch subsistenční ekonomiky. Myslím si, že globální eh, dodavatelské řetězce zkrátka existují a ekonomika se eh, globalizuje, je to světová ekonomika a žádná země se nemůže odříznout, ani region se nemůže odříznout, aniž by si sám velice neuškodil. Na druhé straně bych eh, váš dotaz provázala s otázkou, toho, zda jsou lidé pořád ještě pro obchod, anebo zda si že eh, zda ti odpůrci jsou silnější. Já nevím, jestli na to dokážu odpovědět, ale mm, myslím, že se, se snad se můžeme vymanit z toho starého uvažování, podle kterého liberalizace obchodu je už definice vždycky dobrá a že jak podniky, eh, regiony, zaměstnanci, zaměstnavatele, kteří jsou špatně eh, nebo negativně dotčeni obchodem, tak to je kvůli problémům s redistribucí a musí se to řešit na místní úrovni. Myslím si, že musíme daleko více uvažovat o tom, jaké jsou skutečné skutečné dopady také z hlediska redistribuce, abychom mohli vypracovat takovou obchodní politiku, která by lidi přesvědčila, že je v jejich zájmu. Jeden příklad to je eh, z mého, eh, z mého světa, čili eh, arbitráž v oblasti dotací. To, Jakob, já jsem právník, který občas se do takových sporů Eh, zapojuje, tak mohu říci, že skutečně to lidi právem eh, zneklidňuje, protože je to systém, který je třeba určitě reformovat. A jsou tam samozřejmě různé zájmy a některé z také za, za, za, zasluhují eh, ochranu. Zkrátka, obchodní politiky mají různé účinky a liberalizace obchodu to není jenom růstu exportu a HDP a to je zase velice provázané s otázkou udržitelnosti a s naléhavostí řešení klimatických změn. Jsou některá řešení, která jsou proto příznivá, jiná jsou zase velice negativní. Ana? Ano, zazněla tu celá řada otázek a já naprosto souhlasím Julii, co řekla o datech a volném toku dat a digitalizaci. Já bych chtěla se vyjadřit k otázce krátkodobosti, dlouhodobosti a názoru, jako by měl obchod zastavit. Když se podíváme na poslední výsledky Eurostatu, vidíme, že obchod roste ve většině zemí. Má země 86 Eh, vyšší podporu pro globální obchod a myslím si, že průměrem je 35 až 40 zatímco my jsme poměrně vysoko, co se týče dotazování veřejných eh, mínění v Evropě. Hovoříme o mezinárodním obchodu, kde, ve, kde je paralizovan odvolací výbor VTO. Hovořili jsme o tom, <laughs> jak eh, chceme, aby se obchod rozvíjel, ale přitom tady není o, eh, o, eh, toto odvolávací těleso. Mm, a potřebujeme mít tedy dobrou diskusi o těchto krátkodobých a dlouhodobých přínosech, abychom vysvětlovali, co může obchod dělat a co nemůže dělat, co může udělat biznis můžeme usnadňovat, ale můžeme také vyvíjet tlak. Můžeme usnadňovat a zprostředkovávat to, co se bude souviset s příštím panelem, kde budeme hovořit o udržitelnosti. E, musíme zprostředkovávat inovace, musíme odstraňovat překážky objevového hospodářství, které tu ještě jsou, například recyklace materiálů, e, e, znovu prodej použitých produktů, odstranit takové překážky, eh, to, co brání zelené ekonomice. Je třeba, abych každý den říkat, že jsou tady dobré myšlenky, jak říkat těm malým a středním firmám, že skutečně mají dobré nápady, ale stále ještě jsou tady překážky pro to, aby je uskutečňovali. Víme, že my Potřebujeme tento způsob vyjednávání, potřebujeme také určité služby v dohodách o volném obchodu, také a tady bych chtěla vytvořit určitou paralelu, protože hovoříme o VTO, Eh, víme, že jedním z důvodů, eh, proč se dosáhlo úspěchu eh, v určitých kauzách, bylo, že členské státy vyvíjely tak mm, vyvíjeli tlak na VTO. A tento tlak tady teď nevidí. Musíme tam být, musíme se angažovat a musíme odstraňovat překážky pro zelené obchodování a vrátit smysl agendě udržitelnosti. Podívejte se na agendu 2030. No, zcela zjevně obchod není jediným nástrojem, ale je to jeden z nástrojů, bez něhož nemůžeme udělat ze světa lepší místo. Děkuji vám mnohokrát. Sabina na minutu. A říkám to proto, že jsem si jistá, že se budete často vracet k tomuto výboru, ale ostatní členové panelu v několik nikoliv. No, mm, já souhlasím eh, s tím, co řekli předřečníci a také souhlasím s většinou toho, co odpověděli Máme tady určitou výhodu, že jsme racionálním faktorem Evropská unie a ne, že tady hrajeme populistické hrátky. To je, domnívám se, zároveň naše síla, ale také slabina a slabina sice ve veřejné debatě, eh, protože tady máme jednosměrné fungování, protože my předkládáme fakta a snažíme se mít diskusy založenou na faktech. Ale v prostředí, které je ideologicky nabité, je to opravdu obtížné. A jistě máte s tím zkušenost i vy jako poslanci. A myslím si, že to možná také vysvětluje eh, to zkreslení ve veřejných diskusích. Eh, protože na jedné straně tady máme zvyšování těch, kteří vidí pozitivně obchod, ale ti jsou daleko umírněnější než kritici. A e, v této situaci, kdy začínáme hovořit o užitku našich politik, politik, my o tom začínáme diskutovat až v momentě, kdy tady prohráváme, kdy ztrácíme. A proto je tak nesmírně obtížné e, tady postupovat a nejsou snadné odpovědi, ale já se stejně domnívám, že bychom v tom měli pokračovat, měli bychom Eh, daleko více poukazovat na náklady a užitek obchodu, ale zároveň musíme také hovořit o tom, jakým způsobem to pojímat. Ale obchodní politika souvisí také s odpovědností za veškeré narušující aspekty digitalizace a jejího dopadu. A odpověď nemůže ležet jenom na bedrech obchodní politiky, protože to všechno je výsledek integrovaných politik. A moje poslední slovo k tomu je, když hovoříme o koherentnosti politických rozhodování, musíme také hovořit o tom, jakým způsobem se budeme dívat na dotace jdoucí do ekologií. Hm, podívejme se na hlasování, kde se hlasovalo o zvyšování dotací pro rybolov a to přispívá k nadměrnému rybolovu a my vlastně tady hovoříme o tom, že my bychom naopak chtěli snížit hm, Děkuji vám mnohokrát a to byl výborný přechod k našemu druhému panelu. Bylo to velmi užitečné. Měli jsme tu řadu poslanců, kteří kladli mnoho otázek, takže vidět, že nás čeká mnoho v diskusích příštího roku, ale příštích let. Děkuji vám mnohokrát. Okay. So, uh... Takže eh, vzhledem k času přejdeme hned k druhému panelu. Děkuji vám všem za to, že jste měli trpělivost a zůstali jste tady i na ten druhý panel, kde se bude hovořit o rozměru udržitelnosti v obchodní politice a předběžná diskuze už ukázala, že tady v té oblasti je velký zájem. Eh, budeme hovořit o evropské obchodní politice a trvale udržitelných cílech. Kdybyste, prosím, pěkně se mohli stěšit. Mhm, ta špatná i dobrá věc je, že tady máme jenom tři řečníky. Máme tady jednoho dobrého, který nemohl přijít, to je paní Šmík, ale z SVP ale možná, že o to víc budeme moci diskutovat, takže mm, musíme tady skončit v 6 hodin. Takže pojďme se rovnou eh, podívat na řečníky. Teď bude hovořit paní Izabele Duran, která je zastupkyní generálního tajemníka eh, konference OSN o obchodu a rozvoji. Máme tady eminentního, velmi eminentního řečníka z VTO, Karla Braunera, který je náměstkem generálního ředitele, eh, který jistě bude schopen odpovědět na otázky a eh, potom tady máme Marka Maese, eh, který je který pracuje v belgické nevládní organizace, je v koalice 11, 11, 11, uvidíme, co nám řekne. Teď tedy hovoříme o obchodní politice a jakým způsobem může přispět k agendě trvale udržitelných cílů. Izabel, máte slovo na několik úvodních poznámek, několik minut tedy a pak přejdeme k dalšímu panelu. Ano, děkuji mnohokrát, já budu hovořit eh, francouzsky. Eh, poslouží mezinárodní obchod trvale udržitelným cílům se samozřejmě eh, bude záviset na tom, jakým způsobem bude sorganizován. A z tohoto pohledu bych řekla, mm, uvedla několik prvků, které souvisí s prací Eh, kterou provádíme, abychom se snažili obchod dát do služeb našich trvale udržitelných cílů. A proto diskutujeme o tom, jakým způsobem může obchod například podpořit a pomoci těm nejméně rozvinutým zemím. A když se na to dívám z tohoto uhlu, jsou tady dvě věci, se kterými se vůbec nepočítalo, když se schválili trvale udržitelné cíle před pěti lety to byl ohromný rychlý rozvoj digitalizace a potom postupné uvědomování si klimatických akcí, které dnes, což je dnes daleko aktuálnější než před pěti lety. Mm, a je pouze jedním ze sedmnácti cílů a digitalizace vůbec není uvedena jako jeden trvale udržitelný cíl, ale je zakotvena jaksi pod pojmem eh, modernizace. A teď je třeba podívat se, jak jaké nástroje má obchod. Samozřejmě už tady zaznělo, že obchod nemůže eh, vyřešit všechno a nemůže prostě zabezpečit eh, jenom uskutečňování cílů z pařížské dohody. Můžeme se podívat na nástroje, ale to nejsou otázky doložek. Doložka není otázkou obchodní politiky, protože Doložka má být efektivní proto, aby sloužila rozvoji, to je alespoň můj pohled na věc, a měla by být dobře vyvážena. Nestačí hovořit jenom o generických nebo o mm, eh, obecných zážitostích, jako je ekologie a nebo ochrana lidských práv, ale je třeba, aby se tato doložka soustředila na precizní měřitelné záležitosti, eh, protože když ne, budou se pod tím eh, skrývat jenom přání, která nepřinesou žádný výsledek. A Musíme si uvědomit, že pro celou řadu rozvojových zemí, zejména pro ty úplně nejmenší výrobce nebo úplně ty nejmenší, kteří jsou v tom řetězci vytváření hodnot, je eh, velice někdy svízelné dodržovat pravidla a e, proto je třeba dbát na to, aby nějaká environmentální či sociální doložka či doložka, co se týče ochrany lidských práv, neměla jako dopad vyloučení té endogenní části obyvatelstva, toho původního obyvatelstva, které vůbec nebude schopnost tomu dostat. Čili, jak říkám, je třeba to dobře vyvážit. Za druhé je třeba, aby tady byla koherentnost s dalšími cíly a to je práce, kterou máte vy jako poslanci, ale my na konferenci pracovat na koherentnosti koherentnosti. Třetí věc navrhuji, aby doložky týkající se rozvoje eh, byly velice pozorné, eh, týkající se eh, označování původu, podpory lokální produkce, která by mohla podnítit místní výrobu, ale která je součástí druhé části uzavírání smlouvy. A domnívám se, že mm, je třeba také posílit tyto země. Samozřejmě otázky sociální a otázky rovnosti jsou zcela zásadní, ale když hovoříme o rovnosti, tak musíme také uvažovat o kapacitě výrobců, protože ti přispívají k vytváření hodnot jak v rámci národní, tak regionální ekonomiky. Eh, DG Trade eh, pracuje, eh, jak jsem slyšel, eh, tedy já bych doporučila, aby výbor INTA spolupracoval velice úzce s výborem DENE, protože se tady vyjednávala dohoda s Kotonu mm, a jsou tady ža, ža, záležitosti, které eh, vlastně se týkají obou výboru. A teď digitální agenda, to už tady zaznělo. Digitalizace je něco mimořádně významného a regule, které byly vytvořeny k ochraně údajů. To je na, nařízení, které eh, je regionální, ale které vlastně eh, udává jakoby tón v globální souvislosti. Zdali na další země to bude přeneseno tak, že ty země to přijmou, to skutečně nevím, ale myslím si, že my eh, se že my si uvědomujeme, že se hovoří o GDPR a že by mohlo inspirovat jiné regionální či národní vlády. Když se podíváme například na takové mm, státí, jako je Evropská unie, tak to by mohlo udávat tón pro další dohody. Digitalizace je nástrojem užitečným pro rozvoj. Není to jenom něco špatného, jako je GAFA, to jsou ty, mm, to je jako Apple, Google a další protože digitální ekonomika e, z 90% je držena v rukou amerických firm, e, které dominují i Evropskou unii, ale také Asii, hlavně jeho východ e, ale 10%, 10% těch společností, které se zaobírají digitalizací, jenom 10 je v Evropě, zatímco 90% je v USA a v Číně. Já nevím, jakým způsobem eh, to bude završeno. Jistě budou probíhat diskuze ve VTO, které budou zajímavé, eh, protože eh, vstoupení do digitální ekonomiky a také do jejího uskutečňování není snadné je velice eh, obtížná příprava. Už připravovat takto obtížné záležitosti jako moratorium na nějaké elektronické akce je velice obtížné eh, pro ty, kteří eh, nejsou vázany regiony, pardon, regulemi a nebo vyjednávat s oblastí, která vůbec nemá 3 nebo 4 nebo 5 giga Eh, máme tady tedy otázku digitálních výzev, ale jakým eh, způsobem my můžeme těmto zemím pomoci. Čili digitalizace pro rozvojové země je zcela zásadní záležitostí nejedná se jenom proto, že můžeme pomoci těmto rozvojovým zemím, takže si koupíme oblečení v Amazonu. Je třeba, abychom jim pomohli vytvářet digitální platformy, které by pro ně mohly být užitečné. A druhá věc, to jsou ty klimatické akce, boj proti změnám klimatu. Tady eh, i v této souvislosti můžeme povzbuzovat tyto rozvojové země a můžeme se podívat, jakým způsobem by mohli oni rozvíjet svůj průmysl. Změní se místní zdroje. Když exotické ovoce se bude pěstovat v jiných oblastech, když se přestane s jejich vývozem, pomůžeme těmto zemím, nebo podívejme se na konkurenci, která vznikla v Barbadosu, kde jsou krásné pláže, ale je to zem, která je nesmírně oslabená jakým způsobem rozvojové země by se měly přizpůsobovat té skutečnosti, že změna klimatu změní také obchod. Ne, že obchod prostě přispívá ke klimatickým změnám. Musíme tady vidět prostě tu vzájemnou souvislost. To je taky velká výzva pro rozvojové země, aby se adaptovali eh, na to, jakým způsobem dopadají změny klimatu na způsob obchodování a jak i oni by mohli přispět ke snížení uhlíkové stopy. Eh, už předchozí panel ukázal, že určité aliance by mohly eh, přispět ke zlepšení situace, aby se tady nehovořilo o těch zlých a o těch dobrých, aby tady nebyla, prostě tato černobílá vize, aby se pracovalo na precizních dohodách, protože to by mohlo pomoci alespoň v rámci multilateralismu vytvářet aliance a podívat se na ty rozdíly, které především rozděluje rozvinuté země a rozvojové země, ale snažit se vytvářet s nimi aliance, abychom dodali určitou barvu a barevnost multilateralismu, který se v současné době nachází v potížích. Já nejsem schopna vám tady prezentovat úplně všechno vzhledem k nedostatku času, ale velice ráda přijdu jen. Děkuji mnohokrát, to bylo jistě velice velice užitečné. Jistě se k tomu ještě vrátíme. Bohužel bez mikrofonu, další řečník. Takže co může VTO dělat pro, pro cíle trvalé udržitelného rozvoje, nebo co vlastně dělá, nebo co by mohlo udělat ještě lépe? Děkuji. Děkuji vám eh, za pozvání, vždycky eh, přicházím s potěšením eh, sem všech 17 eh, cílů utrvale udržitelného rozvoje eh, eh, vyhlášených OSN lze podpořit obchodem. Já se chci zaměřit na ten cíl 14.6, který se týká dotací rybolovu. VTO má vyjednávat ty dotace rybolovu a na 11. ministerské konferenci v Buenos Aires ministři opět mm, Eh, se zavázali dodržet lhutu 2020, kdy by měly být zakázány určité formy dotací rybolovu, eh, které přispívají k nadbytečné kapacitě a nadbytečnému odlovu. A odstranit eh, eh, dotace, které přispívají k nelegálnímu, neohlášenému a neregulovanému rybolovu. Eh, při těchto vyjednáváních EU samozřejmě se sehrává velice důležitou roli a já jsem velice rád, že mohu být zástupcem generálního ředitele na VTO, který přichází z Evropské unie, protože Evropská unie je jeden z mála subjektů, Eh, který mezi těmi 164 eh, členy je stále ochotný investovat do globálních eh, společných statků. A oceány a ryby, rybí populace jsou jedny z těchto společných statků. BTO byla pověřena vyjednáváními No, protože my jsme odborníci na datace. Ten, trvatele, ten cíl trvalé užitelného rozvoje 14.6 není příliš ambiciózní. Hovoříme tam o nadbytečných kapacitách, o nadbytečném výlovu, o dotacích nelegálnímu rybolovu, přeregulovanému rybolovu neregulovanému rybolovu, ale já navážu tady na Sabine Vajant a odkážu vás na jiný závazek, a sice eh, ve 146 a sice eh, zdržet se eh, zavedení nových dotací. Evropská unie měla program, který skončil v roce 2007, který podporoval mm, náhradu starých rybářských plavidel já vím, že předchozí parlament eh, projednával eh, takovýto program obnovy. Nemám eh, žádné podrobné poznatky o tomto programu a nebudu jej nějak hodnotit, ale chci tady akorát dnes upozornit na to, že Evropská unie je vnímána jako rozumný hráč, jako příklad, kterého se lze držet, což je věc, kterou eh, závidí všichni ti, kteří chtějí dělat to morálně dobré. Takže musíte eh, jednat tak, abyste eh, nevydávali špatný signál směrem k vyjednávání v Ženevě. Tohle je velice citlivá otázka. Protože delegáti, kteří vyjednávají o dotacích na rybolov VTO, někdy mohou dospět k dojmu toho, eh, o čem se děje na základě jednodušné analýzy. A dojem eh, na tom se jde více než na realitě. Ten eh, dojem vytváří celkový balíček nějakých předpokladů a mm, informací a díky tomu je komunikace skutečná výzva. Bohužel jsme, nebo žijeme v dobách, kdy eh, duch doby není nakloněn eh, spolupráci. To odráží i fakt, že členům trvalo téměř pět měsíců, než se dohodli na eh, novém předsedovi vyjednávání o dotacích rybolovu, po té, co mexický velvyslanec po volbách vzdal eh, svoji funkci. A díky tomu je eh, mnohem důležitější, aby EU použila eh, svoji váhu a tlačila ta vyjednávání ke smysluplnému výsledku. A teď se podívejme na několik dalších obecných věcí. Evropská unie ukazuje silné vedení, pokud je o klimatické podmínky. Já jsem velice rád za toto a chtěl bych zdůraznit, že závazky EU eh, ve VTO eh, nechávají dostatečný prostor pro politiku, eh, která bude obsahovat ambiciozní cíle trvalé udržitelného rozvoje. V určité době bylo oblíbené v debatě v občanské společnosti kritizovat VTO za údajně to, že neumožňuje implementaci některých vnitrostátních politik a tyto politiky byly někdy výsledkem dlouhé vnitrostátní debaty a odrážely eh, stav eh, vývoje dané společnosti. Já si myslím, že dnes už je docela jasné, a existuje k tomu stabilní i jurisprudence z eh, mechanismu řešení spolupráce VTO, že členské státy mají právo vytvářet domácí politiku, aby eh, naplňovali cíle dle své volby, ať už eh, za účelem ochrany eh, životního prostředí, veřejné morálky, zdraví zvířat, spotřebitelů nebo jakéhokoliv jiného rozumného cíle. V preambuli k dohodě z Marrakeše už najdeme odkaz na cíl trvalou rozvoje, ochranu a, a zachování eh, životního prostředí. Tato preambule eh, eh, vlastně předjímá výklad článku 20 KATu, který povoluje obecné výjimky. Jurisprudence VTO umožňuje implementace cíl domácí politiky, i když mají Eh, za důsledek, nebo když v důsledku omezují obchod. I tento cíl musí mít rozumný obsah, jeho implementace nesmí být eh, více, eh, nebo nesmí více omezovat obchod, než je nezbytné. Nesmí se nahodě rozlišovat mezi domácími a zahraničními produkty a nesmí tam být žádné prvky diskriminace. Domácí politika nemůže být protekcionistickým opatřením a v přestrojení pokud to splní, tak můžete dělat domácí politiku samozřejmě, jak potřebujete. Důležitost eh, ekologických ohledů eh, je uznána i v eh, struktuře VTO. Zakládající otci a matky VTO si myslí, že je nezbytné zavést obchod o, ob, tedy výbor o východu a o obchodu a životním prostředí. Tam se probírají aktuální otázky eh, a teď eh, v rámci oběhového hospodářství a problematické efekty eh, umělých hmot se dostali na pořad jednání po vedení francouzského předsedy výboru. Členové chtějí projednat tyto dvě otázky na akci <clears throat> na ministerské konferenci v Nursultanu. My jsme dostali <clears throat> řadu otázek k té úpravě kvůli uhlíku na hranicích. Tohle je věc, kde Evropská unie je v čele. Není to nic snadného, je tady problém výpočtu toho uhlíku, e, sběru dat, e, odhadu e, stopy. Jsou tady, je tady obrana toho zahraničního zjišťovatele, který může tedy se bránit tím, že odkáže na domácí offsetové programy Máme eh, dlouhé hodnotové řetězce, které se týkají řady eh, zemí. My z VTO můžeme poukázat eh, na ty požadavky, ale nečekejte, že bychom předem chtěli hodnotit um, zákonnost jakéhokoliv systému. Tímto uh, bych domluvil a, a mm, těším se na debatu. Tak určitě to bude mít hodně uh, k debatě. A teď ten třetí řečník. Jak to hodnotíte jako zástupce občanské uh, společnosti? Jak obchodní politika EU přispívá ke SDG? Děkuji za pozvání. Eh, během toho předchozího panelu jsem celou dobu uvažoval o tom, my jsme tedy z Development NGO koalice a myslel jsem, že všechny ty programy, problémy prvního světa to je něco jiného, protože SDG to se týká úplně základních věcí, jako je chudoba, hlad, přístup ke vzdělání, k zdravotní péči a podobně. Čili to se jedná o naprosto základní věci. A co dělá obchod pro tyto velice jednoduché, ale základně, zároveň zásadně důležité věci? A když se podíváme na to, jak se popisuje eh, ten vztah mezi obchodem a SDG, tak eh, jsou to dvě věci. Za prvé, obchod přispívá k hospodářskému růstu, tedy k příjmům a tedy k lepším financím a podobným, čili může to financovat veškeré SDG, protože právě obchod přináší růst a eh, tak dále. Což také znamená, že obchod je v pohodě, protože vytváříme trhy, eh, tedy bohatství, to znamená podporujeme SDG, co bychom měli chtít víc. Nicméně často se zapomíná, že tento vztah mezi otevíráním trhu, růstem a příjmem není tak úplně jasný protože také někdy eh, rostou trhy, aniž by rostla ekonomika. A některé, ně, někdo z toho um, pros, má prospěch, ale ne vždycky se to dostane až dolů. Čili to je takové eh, široké uvazova, uvažování. A teď eh, s tím, koho má, kdo je teď v Bílém domě a s těmi ekonomi, s Bílém domě a s těmi obchodními válkami, tak víme, jak se to celé rozvíjí. Hodně se hovořilo o SETA, a e, dopad e, e, odhazuje, odhaduje se, že dopad SETA bude jenom něco jako 0,4-0,8, čili je to maličký příspěvek růstu v rámci Evropské unie ale jak se předpokládalo, je tady velký nárůst obchodu, ale zároveň jenom minimální ekonomický přínos, přičemž my teď dovází, vyvázíme eh, Kanadium eh, eh, mléko a oni zase k nám dováží maso, i když ho máme hodně, ale co to dělá pro růst, jak tento obchod prospívá růstu. A Podobné procesy vidíme i v jiných částech světa. Čili to je první způsob, jak se často popisuje vztah mezi obchodem a mezi SDG. Za druhé, je tady mnoho konkrétních eh, kvantitativních cílů. Je 149 konkrétních cílů a eh, asi 7-9 se týkají obchodu, ale někdy se těžko rozlišuje, co je pomoc, co je, eh, co je Eh, obchod, to tež se týká podpory investic. Zase můžeme se bavit o tom, zda v tomto případě se jedná o druh obchodu. Ale jsou tady tedy konkrétní kvantitativní cíle a podle toho se to moc dobře nedaří. 1710, to je důležitý cíl, to je otevřené, otevřený systém eh, z kola v Doha v, roce, v prosinci 19, 2015 se potom eh, snažili to všechno bohaté státy zase schodit v Nairobi, i když se eh, zavázali, že Eh, kolo z Doha bude úspěšné, že ale nakonec se jim to nepodařilo vyhodit. Není to ani zmrtvé, ani živé, je to trošičku ve stavu komatu. To byl jeden z konkrétních cílů v rámci SDG. Jeden se týká tak eh, zvýšení eh, dvojnásobné exportu do roku 2020 nejméně rozvíjových zemí, do rozvitých zemí, tak ten se zcela určitě nesplní. Nevím, kdo to má na starosti, pak tady byl zase přístup k léčivům a rozhodnutí TRIP, to bylo přijato v Douha, už je tomu dávno a pořád je tady na to odkaz, ale moc už se to dneska nepoužívá. To rozhodnutí tady pořád je, ale farmaceutický průmysl mezi tím eh, si zajistil ochranu dat a ta vlastně snižuje zase možnost přístupu k léčivům. Pak ještě v kontextu SDG, eh, nevím, jestli se něco děje, aby se to zlepšilo. Eh, pak je tady kvota bez, mm, bez celní, bez celní. Eh, to se dělalo v roce 2000 hned po konferenci o, týkající se nejméně vyspělých zemí ale američané tady ne, s tím nejsou a už dávno od toho odešli, dávno předtím, než přišel do Washingtonu Trump. Speciální preferenční zacházení, to je jeden ze specifických cílů SDG, hodně se o tom hovoří dnes, pak rybolov, to je velice obtížná diskuse, jak už jsme slyšeli, a není vůbec jisté, jestli to bude úspěšné, jestli to přinese nějaké výsledky městu. Takže to celé ukazuje, jak těžké je dosáhnout konkrétní, zapojení konkrétních udržitelných cílů do obchodní cíle. Jak bude obchodní politika přispívat k SDG? Spíše bychom možná měli hovořit, jak obchodní politika byla udržitelná, tak aby se ty SDG zahrnovaly už do obchodních politických rozhodování. A to by se mělo dělat, protože agenda 2030 je úplně jasná. 17. cíl a 149 kvantitativních cílů. To je tedy všechno dohromady a všechno by mělo přispívat dohromady ke všem cílům na severu, na jihu a ke všem různým a všechny různé politiky by k tomu měly přispívat, tedy to by měl být i případ obchodní politiky, mělo by se to sledovat. Ale teď dobře, eh, Evropská komise si dělá eh, hodnocení dopadu na udržitelnost, aby bylo vidět, že politika eh, obchodní neškodí, ale jestli to dělají správně, to by, o tom by se mohlo diskutovat. Ale nejenom, že by to neškodilo, ale také by nikdo neměl být ponechán vzadu. My bychom tedy rádi viděli, aby evropská obchodní politika eh, se eh, vždycky týkala i těch všech cílů SDG při vyjednávání s nedostatečně vyspělými státy. Eh, v případě mnoha cílů se toho moc nedá udělat, ale pokud je například o chudobu, o hlad, o přístup k základním službám, co by tady obchodní politika mohla udělat a co by naopak neměla dělat. Neměla by zajisté podkopávat eh, veřejné služby, které za tím účelem by měly existovat. Například EO um, vyjednává s Donezí. Co to může znamenat pro například drobné rybáře? To je zajímavé. Co taková dohoda může udělat? Víme, že eh, ti často ehm, mají, ehm, je poškodují ty velké farmy, kde se pěstují, eh, kde, eh, kde se pěstují ryby a zkrátka ty menší rybáři jsou z toho eh, vytlačováni. Kromě toho jsou tady velké flotily rybářských lodí eh, které s dělím těžko můžou konkurovat. A nejedná se jenom o to, abychom naučili eh, rybáře, jak by mohli něco dělat, co by mohli prodávat turistům, až se tam vystaví, vystavějí rezorty. Snad eh, nejenom ukazovat, jak se dá projít pralesem, ale jak ho třeba obejít a zajistit, že přežijí a snažit se tedy něco dobrého udělat pro všechny tyto konkrétní cíle. Dále, obchodní politika by měla jít ještě dále, protože, jak už bylo řečeno, eh, klimatické změny se tolik nesledovaly před pěti lety jako teď. Teď je to vlastně nejdůležitější výzva. Jedná se také ale o zhoršování životního prostředí. A ta velká stopa, kterou my tady máme, 1,7krát větší, než kolik my respektive my 1,7 krát více eh, konzumujeme, než kolik sami produkujeme. Eh, takže hodně závisíme na zbytku světa. Kdyby to všichni tak dělali, tak eh, bychom potřebovali více planet než jenom tuto. Musíme tedy myslet dále než jenom na SDG. Musíme myslet, přemýšlet o tom, jak bychom mohli organizovat přechod na svět s menším množstvím emisí, jak využívat možnosti oběhového hospodářství. A pokud to chceme takto dělat, pak se musíme vrátit zase k těm dohodám, které má Evropská unie s těmito 70 státy. Ano, už skončím. V oběhovém hospodářství jsou podniky, které se zabývají recyklací. Eh, řekne se dobře, nejprve se eh, získají minerální eh, zdroje, pak je budeme, potřebujeme, pak je zase budeme recyklovat, ale tady zase potom je třeba, aby byly zákazy nebo byly tady zákazy exportu. Zase se musíme k tomu vrátit, znovu se podívat na ty dohody, tak, aby se zajistilo, že odpady se nebudou vyvážet, že zůstanou v Evropě. Čili musíme prostě přejít na nové typy obchodní politiky, aby se zařídilo to, co je zapotřebí. Já se omlouvám, že jsem vás musela, že jsem vás musela trošku upozornit, že je třeba skončit. A teď mám, se podíváme na to, co se eh, chtějí zeptat europoslanci. Kristof Hansen, děkuji mnohokrát a děkuji řečníkům za přehled. A mám tady několik poznámek a několik otázek. Chci poděkovat Karl Brauner za, eh, Brauner za eh, vaši prezentaci a obavy ohledně rybolovu. My jsme na začátku prosince byli v prosinci, my jsme, já jsem z Lucemburku, my jsme země bez přístupu k moři, nemáme rybolov, ale i tak mě velice znepokojuje stanovisko v rady, ale i parlamentu. IMFF, tady mluvíme asi o 6 miliardách. Někdo řekne, že to není moc peněz, ale dalo by se s tím hodně uškodit, pokud by se tyto fondy nesprávně použily. To je dost děsivé. Já jsem se tím zabýval, tímto případem a myslím si, že tady opravdu porušujeme 14,6, to se týká, tedy tento e, e, cíl, týká se to e, látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí. A s tím přišel i vyslanec USA. Takže i v budoucnosti asi se budou odehrávat různé spory a měli bychom si dávat dobrý pozor. E, samozřejmě nehovoříme jenom o rybolovu. SDK, který se hodně diskutuje, je právě 13 SDG, který se týká eh, klimatických změn. Já jsem se zúčastnil konference v Madridu, tam bylo mnoho delegací z třetích zemí. Já jsem se například eh, zeptal japonské delegace, protože já jsem byl stínovým zpravodajem ehm, pro ehm, příslušnou dohodu mezi EU a e Japonskem. Zeptal jsem se jich, zda mají stejné eh, ambice, pokud je ochranu klimatu Eh, eh, v souladu s pařížskou dohodou a máte ty ambice stejné, jako když uvažuje, vyjednáváte přes oceán. A oni samozřejmě, mluvil jsem se dvěma demokraty a dívali se na mě trošku zaraženě. E, týkalo se to spole, e, sjednocených podmínek, rovných podmínek. A možná, že obchodníci nebo lidé, kteří se zabývají obchodem, moc při, často nehovoří, nestýkají setkají se s těmi, kdo řeší otázky klimatu. Tak co si myslíte o tom? A třetí otázka. Dnes dopoledne jsme dali zelenou partnerství s Větnamem. A je tady také zvláštní požadavek na eh, prosazení GSD kapitoly. A má tady být společný výbor, který bude eh, dohlížet nad eh, dodržováním této dohody o, o volném obchodu, zejména této kapitoly. Myslíte si, že to může být příkladem i pro jiné obchodní dohody a jiná ekonomická partnerství, která budujeme. Kathleen van Bren. douf, eh, doufám, že jsem to vyslovila správně, je to v pořádku tady můžeme um, hodně věcí diskutovat. Vaše projevy byly hodně inspirující, ale mám pocit, že eh, naše moderátorka je hodně už přísná. Já se pokusím hovořit eh, hodně soustředěně. Hodně, jenom zen, taková obecná poznámka. Znám dobře eh, tento výbor. Myslím si, že bývalá komisařka pro obchod Malmstramová řekla, že obchod nemůže vyřešit všechny problémy světa. A od té doby mnoho zástupců komise toto zopakovalo. Já s tím nemůžu říci, že bych s tím nesouhlasila, ale opravdu už je to taková, je to pořád v této diskusi, prostě se řekne dobře, tak zkrátka tak to je děje a musíme jít dál. A já jsem přesvědčená, ale že takhle jít dál nemáme. A vy jste to řekla velice dobře, když jste hovořila o klimatické politice. Nejde jenom eh, o to, jak se klimatická politika dostane do obchodu. Ten bude naopak výrazně změněn právě v důsledku klimatických změn a příslušné politiky. Teď hovoříme o tom, zda potřebujeme nějaký specifický statut pro klimatické uprchlíky. Víme, že je tady spojitko mezi klimatem, mezi tím, co se děje v oblasti obchodu, ekonomik a tak dále. A to už je potom naše zodpovědnost v tomto výboru, abychom na to pamatovali. A proto si myslím, že je důležité, abychom začali pracovat, abychom spolupracovali i s ostatními výbory, protože často také pracujeme příliš eh, eh, uzavřeně. A to mm, by mělo skončit. Pak bych ještě konkrétně chtěla zeptat. E, týkám se to e, strategie Afriky protože se budeme muset rozhodnout, jak budeme dělit, řešit e, africkou strategii a obchodní politika je důležitá. Samozřejmě jde hlavně o rozvoj, ale obchod bude také moc důležitý. A zeptala bych se účastníků panelu, jak se na to dívají a co nám můžou poradit. Protože my jsme se napřed rozhodovali, co s tím a jedna velká kritika E, jak zacházíme s Afrikou, je, že neumožňujeme Africe, aby se stala stejně takovým jednotným trhem, jako je e, Evropa. Jedna šokoláda je dobrá, e, dobrý příklad, protože ze západní Afriky se ji hodně exportuje do Evropy a zbytku světa a zároveň výroba čokolády je taková, že například v Egyptě ji neberou z Afriky, teda a, a, A když se tedy díváme na SDG, je třeba, abychom šli jedným směrem. Ale co musíme dělat, aby se změnila obchodní politika, kterou provozuje Evropská unie vůči Africe? Můžete nám dát nějaké rady? A obecná otázka, možná příliš obecná, tady máme tu novou zelenou dohodu a já jsem velice přesvědčena, že to je správná cesta před vpřed pro Evropu, ale nikdy to nebude úspěšné, pokud se nám nepodaří ji zaintegrovat i do naší obchodní politiky. Přičemž nejedná se jenom o tu uhlíkovou daň, její uspůsobení na hranicích, kompenzace, ale pak jsou tady další věci. A co je dobré, že o TSD kapitolách, že tady jsou, to je dobré a myslím si, že to je velký úspěch eh, parlamentu, že tyto kapitoly se zapracovávají dohod, ale ty nejsou dostatečně vázané na sankce, takže nejsou dostatečně prosazovatelné. Myslíte si, že tak je to dobré, anebo by se to mělo dělat jinak v dohodách o volném obchodu? A na Kavacíny, to je u mě další další, nás tu mám další na seznamu. Děkuji mnohokrát. Já také chci poděkovat za velice zajímavé projevy. Vždycky je dobré, když se zase tady setkáváme. Jsem moc ráda, Izabela. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co říkal Ben Crown. Máme zelenou dohodu a e, usnesení e, v Evropského parlamentu. Obchodní Um, dohody by měly být vždycky vázané na prosazovatelnost, čili Evropský parlament má výrazné eh, stanovisko o tom, jak se má, že se má změnit obchodní politika, ale myslím si, že chybí ještě rozhodnutí, jak by se to mělo udělat, zejména v souvislosti s klimatickou částí. My hovoříme o té hranici pro kompenzat na to zdanění uhlíkové daně pro kompenzaci v případě dovážených zboží. A pak návrh prezidenta Macrona. Tady existují různé návrhy a mě by zajímalo, co si myslí experti, co můžeme udělat v souvislosti s klimatem a obchodními dohodami. Děkuji. Helmut Scholz se bude ptát jako další. Děkuji mnohokrát za zajímavé příspěvky. Já v podstatě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno o SDG. Hovoříme o tom tak všeobecně i když konkrétním příkladem bylo například rybolov. A jak právě bylo řečeno, My jsme se rozhodli, že ve všech politikách Evropské unie SDG musí být benchmarkem, měřítkem. Netýká se to jenom obchodní politiky přirozeně, ale jak? A tady bych se zeptal Izabely. Jsou tady ženevské principy, pět cílů, jak by se měl znovu vybalancovat rozvoj a pět principů, které by se týkaly nového multilateralismu. Čtvrtý je takový, že globální Eh, regulace by se měly snažit eh, posílit dynamiku mezinárodní mm, práce, mm, eh, práce, práce a aby tedy se nedělalo nic unilaterálně, a Můžeme tedy vzít SDG, 17. SDG jako eh, benchmark a můžeme to používat při obchodních jednáních s, nebo z jednáních s obchod, umloch, obchodních umluvách s třetími státy. A můžeme vůbec říci, že my se na tom shodujeme? A uvést konkrétní příklad, jak můžeme měnit ekonomické a samozřejmě obchodní politiky v tomto směru. To je pak můj dotaz na magnet. Kritizujete eh, proexportní orientaci eh, a co si myslíte tedy o dohodách o volném obchodu? Měli bychom jít zpět? Myslíte si, že ta obchodní realita, realita obchodování dnes je správně orientována? A nebo by se spíše měly organizovat bilaterální, multilaterální výměny zboží? A nebo tedy tady jsou hlavní povinnosti vyplývající ze závazku v systému OSN a jak je to s obchodem a spoluprací. Zase se vracíme k tomu, co je vlastně jádrem obchodní a ekonomické spolupráce. Děkuji. Dvě věci pré, paní Durang, eh, jsem ráda, že jste nám připomněla, že ekonomika tady existuje pro lidi a nikoliv naopak. Tohle to jste řekla zcela jasně. A eh, bylo tady to předchozí kolo um, eh, otázek ostatních eh, MEP z ostatních um, frakcí a zdálo se mi, že někdy je to příliš zjednodušující, že někdo je prostě zkrátka proti obchodu a tečka. To je velmi simplistické. A myslím si, že eh, simplistické je také být za každých okolností pro obchod. Já neříkám, že více obchodu je dobře vždy, ale otázkou je kvalita obchodu ale jde o to, jaká opatření používáme pro hodnocení obchodu. Vždycky je to kvantivní. Pořád jak si trváme na tom, že více obchodu je dobře je to lepší. To je možná filozofická, teoretická otázka, ale mě by zajímalo, co si všichni představitelé tady myslí, zda bychom se mohli eh, zbavit této posedlosti kvantitativním měřením um, Eh, obchodu, jakože více je vždycky lépe, ale zda by se neměla spíše měřit sociální, eh, environmentální dimenze, to znamená kvalita, nikoli jenom procenta, o které stoupl eh, vývoz nebo HDP. Pak se chci zeptat konkrétně na Bránera. Já sdílím vaši obavu, pokud jde o, o rybolov, ale v Všimla jsem si zejména vaší poznámky ohledně VTO udržitelného rozvoje eh, už to je jako kdyby to bylo prostě v pohodě, v pořádku, ale já jinde slyším diskuse, že by tady měly být vyšší ambice, že VTO VTO musí být reformována. Je to velice urgentní potřeba a nejenom v oblasti, čili Myslíte si, že bychom měli využít toho, že teď se lidé více uvědomují naléhavost klimatické krize, využít toho a dosáhnout reformy VTO? Aby nebylo to jenom to, že VTO nebude škodit, ale že bude aktivněji podporovat udržitelný rozvoj v širokém smyslu toho slova a budu velmi vděčná za konkrétní odpovědi na tyto otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Rodriguez. Muchas gracias. Děkuji vám. Paní moderátorko, děkuji mnohokrát všem panelistům za jejich příspěvky. Já bych tady ráda přinesla jednu úvahu. Hodně se zaměřujeme na obchod ano či obchod ne, ale klíč nespočívá v otázce, zda obchod ano či ne, protože nikdo se nechce obejít bez mobilů, propojenosti, potraven a nikdo není autarkní, soběstačný. Potřebujeme obchod, ale klíčovou otázkou je, domnívám se, za jakých podmínek se vyrábí produkty a služby, a jakým způsobem a za jakých podmínek se obchodují. A jak to souvisí s trvale udržitelnými cíly? Je zcela zásadní, aby i rozvoj byl trva, trvale udržitelný, protože bez udržitelnosti nebude rozvoj. Ale domnívám se, že cíle udržitelnosti nejsou jen ekologické, jsou, souvisejí také s pracovním právem, a z tohoto mm, úhlu pohledu trvalé udržitelnosti v sociální oblasti je dobré zaměřit se na rovnost pohlaví. Když hovoříme o udržitelnosti a přitom nezahrnujeme tu skutečnost, že polovina eh, lidí na planetě nemá stejný přístup ke vzdělání a k dalším záležitostem, tak tady se o tom příliš hovoří, ale nic moc se nedělá. Já si myslím, že by se to mělo zahrnovat daleko víc v rámci agendy doplnění tohoto cílu. Začali jsme hovořit a diskutovat na veřejných fórech i VTO, ale zdaleka to nestačí. A proto bych ráda věděla, jakým způsobem přistupuje je pan Brown k této otázce. Co se týče otázky lidských práv, vždycky, když hovoříme o podmínkách výroby, první věc je nezbytná, aby se <clears throat> respektovala lidská práva, sociální práva, a hlavně lidská práva. A proto je tak důležitá umluva OSN pro zaručení závazku v dodržování lidských práv. Evropská unie stále ještě neudělila mandát radě v tomto smyslu, i když v Evropském parlamentu už jsme se vyslovili pro. Myslím si, že tady by se měli zavázat všichni, kteří jsme zapojeni do udržitelnosti aby došlo ke smlouvám, které by podmiňovaly také dodržování zcela zásadních práv, což je, jsou důstojné podmínky v práci a také právo na bydlení důstojné. Co? Souhlasíte-li s tím? A vždycky se tážeme těch, kteří sedí za pultem, ale možná, za, kteří jsou panelisté, ale možná, že i panelisté by si mohli vyslechnout nás, aby my, aby my jsme pochopili, jakým způsobem můžeme lépe pomoci. Poslední otázka. Thank you. Thank you so much. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Já už jsem řekla, že to je výborný den pro obchod Mm, už eh, došlo k výsledkům dnes ráno říkající se dohody s Větnamci a dnes máme ten druhý tak vynikající panel. Já mám dvě otázky. Myslím si, že doby se mění. Teď diskutujeme o obchodu a udržitelnosti. Ne obchod nebo udržitelnost. A já si myslím, že to už je velký krok a velká změna od situace před deseti lety. A samozřejmě se velice soustředíme na klimatické změny a jistě to není e, divné, protože tady je naléhavá situace, ale myslím si, že rovněž tak důležité je mít holistickou perspektivu udržitelnosti. E, nejenom v ekologických otázkách. Někdy zapomínáme, zdá se mi, na biorozmanitost například. A já bych si ráda vyslechla vaše myšlenky, co se týče holističtějšího přístupu. Mohli bychom tady zohledňovat více věcí, protože soustředit se na jednu věc a za deset let na něco jiného, to asi by nebylo správné. Jak můžeme mít holistickou perspektivu? A stejná otázka na vás, kterou jsem se ptala už na prvním panelu. Já hodně přemýšlím o tématu, které je, domnívám se, nesmírně důležité. A to jsou dotace do fosilních paliv. Jistě je mimořádně významné se zbavit těchto pevných paliv, ale jak to souvisí s globálními procesy, kde to můžeme identifikovat a dohodnout se je zakázat. Co si myslíte o tom? Také souhlasím s mou kolegyní. Sedíme v panelech, máme fantastické, zajímavé prezentace, skvělé myšlenky, ale prosím, buďte čestní a řekněte nám, co vy očekáváte od politiků, protože my jsme tady proto, abychom přispívali k výsledkům a možná, že se nesoustředíme na ty správné věci. Pět let je krátké období a toto téma, o kterém hovoříme, má daleko delší perspektivu. A, takže já doufám, že se něco k tomu zmudovíme před koncem semináře. Jsem si jistá, že ano. Já bych navrhla, aby nejprve zareagoval pan Browner, protože mm, tady na něho zazněly specifické otázky v souvislosti s VTO, zda dává dostatek prostoru eh, eh, také v řešení těch dotací do rybolovu anebo do pevných paliv, ale možná a pak samozřejmě můžete zareagovat na další otázky a Isabel Durand Eh, by mohla zodpovědět na ty otázky holistického přístupu, které se mi jeví jako velmi zajímavé, různé priority a jakým způsobem vymahatelné by měly být tyto kapitoly o udržitelnosti. Ale samozřejmě kdokoliv jiný může také přidat komentář, takže nejprve možná pan Browner. Děkuji vám za všechny tyto otázky. Vy Evropský parlament jste těmi, kteří zaručují, aby politika této instituce byla hodnotná a mm, vlastně proto se zapojujete do dohod o obchodě a také navrhujete různé mechanismy. Já tady tady nevidím nic špatného v tom, co se tady děje. Pan Scholz se ptal na monitorování trvale udržitelných cílů ve všech politikách. Já mohu jenom zatleskat tomu, co se tady děje a vy to vždy děláte s cílem, aby to bylo v souladu <clears throat> se závazky VTO či s regulemi VTO. Takže my jsme dobří studenti, pokračujte. Já jsem naslouchal tomu, co říkal můj soused a pravděpodobně má pravdu. Nežijeme v ideálním světě a jistě vždycky můžeme dělat víc a souhlasím i s vámi, že to stanovisko, že obchodní politika nemůže vyřešit všechny problémy, nemůže být výmluvou. Je to skutečnost a mělo by nás to povzbudit, abychom využívali i jiné politiky pro dosažení jiných cílů. Pak tady zazněla ta otázka genderová od ministerské konference v Buenos Aires jsme vytvořili společnou iniciativu Ženy a obchod. A domnívám se, že to přispělo k a podnítilo eh, diskuse o tomto tématu, protože samozřejmě Eh, si uvědomujeme, že ženy hrají enormní roli ve vývoji. Já mám svou osobní teorii, já s vámi sdílím tady své osobní soukromé teorie. Všechny problémy světa by byly vyřešeny, kdybychom měli více dětí v placených e, pracech. Panu Hanzenovi děkuji za to, co tady řekl k rybolovu Já samozřejmě nechci tady mluvit dlouho, aby měli prostory mý kolegové. Chtěl jsem jenom říci, že jsem se snažil vám sdělit, že VTO vám nebrání implementovat politiky, které chcete implementovat. Ale je tady otázka, zda by to nemohlo být aktivně podpůrné pro určité politiky, Úroveň ambic je stanovována národními politikami. Dělají to členské státy a jejich vnitrostátní politiky a tam je třeba přenést tuto ambici do multilaterálního obchodního systému a také k individuálním partnerům. A teď skončím, aby dostali prostor mý kolegové, paní Durand. Děkuji vám Nejprve bych ráda zareagovala, zareagovala na pana Hansena. Ano, mm, obchod a klíma spolu nehovoří. Jsou tady experti, kteří spolu vůbec nejsou v kontaktu. My jsme se organizovali v Ženě konferenci a pozvali jsme 21 vyjednavačů, klíma, obchod a digitalizace. Přicházeli ze sedmi afrických zemích, my jsme je dali dohromady a vytvořili jsme eh, určit určité sekce tedy pro klima, pro obchod a bylo to nesmírně zajímavé. Ti to lidé se prostě neznají, ale i paní Brem právě řekla, že kolikrát se neznají ani v těchto institucích. Šlo by to zlepšit, lépe sdílet tam, kde to jde napříč i my všichni, domnívám se, musíme udělat jaksi mnoho proto, aby se překonalo to oddělení otázek klimatu a obchodu jakým způsobem obchod ovlivňuje klima a jak už klima je zapojena skutečně ohromným způsobem do obchodu. Druhá věc. Vy jste se ptali, co se bude dít s Afrikou, jaké jsou priority. Co se, máme tady Africkou unii, která a bylo to ratifikováno dostatečným počtem afrických států, že zahájí zónu volného obchodu. Může to sloužit dobrému nebo i zlému. Záleží na tom, jakým způsobem Evropská unie i jiní budou moci přispět k tomu, aby tato aliance, tento jednotný trh, přispěje ke snížení tarifních bariér. Víte, že Afrika Eh, velice komplikovaná. I když chcete prostě eh, cestovat, tak tady nemáte příčná spojení, musíte vždycky eh, jet do té země oklikami. A je třeba, aby došlo také k výměně obchodu na regionální úrovni, což je daleko významné, protože na regionální úrovni je to jednodušší, jsou tam menší hráči, a je to také spravedlivější, mají rovné podmínky než prostě ten veliký řetězec, eh, kde eh, většinou těží eh, z toho také ti největší. Je třeba soustředit se na hodnoty Evropské unie a na to, jaké z nich může přenést do Afriky a přispět k logice vytváření trhu i z hlediska prospěchu rozvoje Afričanů. Eh, teď zeměpisná označení. Na tom je skutečně třeba pracovat, aby se pozbudili africké politiky pro rozvoj, aby si chránili svá pravidla původu. Mm, já jsem pracovala v Peru, sice to není Afrika, ale tam se hodně pracuje na biorozmanitosti. Jakým způsobem je možno na jedné straně chránit biorozmanitost a na druhé straně mít přístup k evropskému trhu. Hovoří se o tom pod heslem New Food – Eh, protože oni podporují biorozmanitosti, ale nikdy nedostají přístup na evropský trh, protože pravidla jsou příliš eh, striktní. A teď jak, jak zařídit to, že zohledníme hospodářský ohled bio, a, a biorozmanitost, a jejich přístup k, turmu, eh, k trhu. A teď turistika. To může být aspekt jak trvalé udržitelnosti, tak může sloužit i trvalé udržitelnému obchodu. Tady se už hovořilo o Karibiku. Není možné vždycky říci, že turistika je provozována eh, trvale udržitelně. Migrace. Paradoxně, migrace je faktorem rozvoje, na rozdíl od toho, jak, co si lidé myslí nejenom jako Afrika do Evropy, ale také uvnitř Afriky, protože to přispělo také k bohatství a k výměně. E, potom diverzifikace ekonomiky umožní zemím, aby se také odlišovala ve svém hospodářství. Mm, samozřejmě základní výroba je nutná, jinak ceny by se měnily na trhu, mohlo by to některé země ohrozit. Třetí věc – co eh, můžeme udělat. Eh, my jsme jenom konferencí OSN o obchodu a rozvoji. Máme náš mandát, který dostáváme ze všech členských států a ze všech členských států Evropské unie, nejenom ze článků, pardon, ze států rozvojových, eh, ale zcela základní konference OSN vlastně vznikla na základě požadavků rozvojových států, které žádali o pomoc. A mohu vám si, že na konferenci samozřejmě dochází k polarizaci, jako tady, mezi eh, různými lidmi. Vy jste to řekl, eh, dohoda z Doha nikdy nebyla završená, tudíž implikovaná celá řada zemí rozvojových byla zcela zapomenuta. Tato dohoda vůbec nebyla uskutečňována, takže došla tady k polarizaci rozvojových zemí a těch další je velice obtížné hledat aliance k tomuto ehm, tématu, ehm, protože nové výzvy Není to proto, že když máme nové výzvy, takže by ty jaksi staré už neexistovaly. Neznamená to vrhnout se jenom na ty nové výzvy, ale zohledňovat je. A to je ta udržitelnost a digitalizace. Další otázka, která se netýká ani nás, naší konference, ani VTO, aby tady došlo k závazným podmínkám pro poskytování důstojné práce a důstojného bydlení, aby toto nadnárodní zejména společnosti eh, zaručovaly v rámci ochrany lidských práv. Já se domnívám, že argumentovat právními argumenty, to, to tady jde, ale jak eh, diskutovat o tom, že by měli aplikovat lidská práva. No, Budeme-li všichni se cítit zavázáni trvale udržitelným cílům, budou to dělat i ty nadnárodní společnosti, ale zatím tady existuje velká polarizace na obou stranách a já očekávám, že vyjednavači budou schopni domluvit se na celé řadě věcí. Eh, protože kdybychom chtěli nutit eh, k nějakým doložkám v, ve smlouvách, Eh, rozhodně by to ničemu nepřispělo, to by byla škoda, je třeba tedy pracovat. No možná, že skončím, aby měli ostatní možnost zareagovat. Děkuji vám mnohokrát. Um, maybe, do, you want to say a few... Možná eh, řekli byste několik závěrečných slov, už jenom velice stručně, protože to musíme teď ukončit a v 6 hodin eh, nás opustí tlumočníci. Takže bychom to měli za minutu skončit. Tak několik věcí, eh, které mě napadají, eh, když, eh, slyším tuhle, když poslouchám tuhle výměnu. Kapitola o trvalém udržitelném rozvoji je skvělá. Nicméně stanoví limity, které nelze překročit, musíte respektovat tyhle věci. Nějak to neovlivňuje zbytek té dohody. Neříká to, že eh, když liberalizujete zemědělské, tak je třeba eh, eh, dávat pozor na malé zemědělce. Ta obchodní část dohody je výrazem ofenzivní a defenzivních ekonomických zájmů EU. A ta kapitál o udrženém rozvoji je tak trošku mimo. Tam se stanoví hodnoty, ale nějak to neovlivňuje, co se děje. Otázkou EU Afrika tady třeba byla že pokud EU bude vyjednávat s Afrikou, tak se bude opakovat to, co se bude dělat s IPA. EU e, přijde z požadavky na Afriku a Afrika není připravena. Občanská společnost neví o těch otázkách, je tam minimální účast, je tady e, mezera v pokude o schopnosti a EU e, si to, to, to bude tlačit, Afrika to možná vezme, ale otázka je, jestli je to dobré pro Afriku. Dobré, tak to je skvělá a otázka na konec této konverzace. Pan eh, předsedo, chcete to nějak eh, schrnout závěrem? Samozřejmě. Za minutu eh, toho samozřejmě neschrnu celé tu diskusi, ale jak bylo zmíněno, tak ten diskurs se změnil. Před deseti lety na VTO o životní prostředí a SDG, no tak to rozhodně nebylo na pořadu dne úplně na vrcholu a to se změnilo. Takže pokrok eh, někdy probíhá šnečím tempem, ale je tu. A my jsme eh, v jeho čele a pracujeme na tom. Děkuji moderátorce, eh, děkuji panelistům a, a přeji vám všechno, ovšem hodně úspěchů. So, Karin, on 20, any other... Takže ještě někdo něco do bodu různé, Karen? Ne? Tak dobrá. Takže příští zasedání máme 19. a 20. února.